Vážení kolegové a vážené kolegyně, Pořad jednání nám říká, že na programu máme případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Je to článek 144 jednacího řádu. První rozprava se týká situace osob LGBTI v Ugandě. Než zahájíme rozpravu, chtěl bych vás informovat, že chcete-li se přihlásit o slovo v rámci Catch the Eye, nebo pokud chcete uplatnit modrou kartu, můžete využít eh, buď ten klasický způsob, že se přihlásíte, a nebo můžete použít ten nový elektronický způsob za předpokladu, že máte sebou svou kartu. A pokud tedy chcete vystoupit v Catch the Eye, přihlašte se prosím už nyní a nečekejte na konec rozpravy. A nyní dám slovo paní Jones, autorce otázky, na jednu minutu. Děkuji, vážení kolegové, jsem velice potěšena, že jsme získali podporu tohoto usnesení napříč stranami. Myslím, že to je doklad toho, jak se změnily postoje lidí. Dnes vystupujeme solidárně s, s statečnými příslušníky sexuálních menšin v Ugandě i jinde, kteří dnes se stávají terčem útisku ze strany státu, který se snaží potlačit eh, jejich povahu. Oni se snaží eh, vystupovat ve velice nepřátelském prostředí, říci, jsme takoví, jaký jsme, máme svou důstojnost a chceme svobodně a volně žít. Situace v Ugandě je velice znepokojivá byl zavražděn Brian Osva a e, navíc další e, desítky lidí jsou zatýkány. Projevy nenávisti ze strany vládních ministrů musí být odsouzeny. Tímto um, usnesením vyzýváme uganskou vládu, aby respektovala e, práva lidí LGBTIQ a aby také zajistila, že uganský zákon nebude nikoho diskriminovat na základě eh, sexuální orientace nebo identity. Dnes bojujeme za práva těch, eh, kteří jsou eh, v Ugandě i na celém světě terčem utisku a chceme jim říct, že my v Evropě jsme s nimi. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Na jednu a půl minuty má slovo paní Matyáš. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. I já bych chtěla poděkovat všem kolegům z nejrůznějších politických frakcí za to, že spolu dospěli k této velice široké politické podpoře takto důležitého tématu. Je potřeba, abychom si uvědomili, že diskriminace na základě sexuální orientace to není něco, co se děje pouze v Ugandě. Děje se to i v jiných částech světa, včetně mimo jiné některých členských států EU. A proto je potřeba, abychom se zaměřili na posilování rovnosti všech lidí, jak uvnitř Evropy, tak mimo ní, včetně zemí, jako je například Uganda. Je potřeba zohlednit, co je v našich základních umluvách. Nesmíme připustit žádnou diskriminaci na, na základě sexuální orientace nebo pohlaví. V minulých měsících jsme eh, byli svědky zákeřné vraždy jednoho z aktivistů a to je potřeba odsoudit. Je potřeba posunout se od slov k činům, abychom zajistili, že nebude docházet eh, k diskriminaci na základě sexuální orientace nikde ve, světli, nikde ve světě. Děkuji vám mnohokrát. Paní Karlsbro má slovo na minutu. Should not be a crime. Yet this is... Ano, sexuální orientace by neměla být zločin, ale je tomu tak ve více než 70 zemích na světě. Minulý týden jsme viděli, jak členové uganského parlamentu podpořili návrh na zavedení trestů, které by neměly existovat, protože trestají něco, co není trestné. Je to trest smrti za homosexualitu. Ať už tento návrh bude nebo nebude přijat, homosexualita už teď je v Ugandě trestný čin. Osoby LGBTI jsou eh, terčem násilí, krutého násilí a diskriminace. Vláda nejenže umožňuje, aby se to dělo, dokonce to podporují. Je naší povinností bránit lidská práva. Evropská unie musí být vedou, hrát vedoucí úlohu ve zrušení trestu smrti všude na světě. Chtěla bych, aby celá komunita LGBTI v Kandě věděla, že Evropský parlament je s nimi. Protože láska nesmí nikdy být zločinem. Mnohokrát děkuji. Slovo má paní Ward na jednu minutu. S ohledem na znepokojící počet útoků na lidi LGBTI v Ugandě. Eh, to usnesení, které má dnes, máme dnes před sebou, je nesmírně důležité. Tři uh, eh, gejové a jedna žena transgender a byla v Ugandě letos zavražděna. A eh, také aktivista LGBTI Brian Vasva byl 4. října napaden ve svém domě. A dochází ke zhoršování práv lidí LGBTI v Ugandě a to nás velice znepokojuje, eh, včetně eh, porušování jejich sociálních práv, eh, svobody projevu a rovnosti pohlaví. Toto usnesení vyzývá ke spolupráci s Ugandou. Musíme podporovat všechna, všechno úsilí, které má za cíl odstraňovat stigma a nespravedlivé praktiky, které podkopávají lidská práva. Vyzýváme Evropskou unii, aby tlačila na dodržování dodržování lidských práv, především podporou nevládních organizací a plnou implementací pokynů EU, pokud jde o ochránce lidských práv. Také vyzýváme k tomu, abychom vytvořili opozici vůči eh, jakémukoliv projevu diskriminace na základě sexuální um, orientace. Eh, koloniální uh, zákony nemají své místo v 21. století. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo pan Tobe na dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Na úvod bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří pracovali na tomto usnesení. Zajišťuje to, abychom měli univerzální respekt vůči lidským právům a Evropská unie musí být hnací silou musí zajistit, aby lidé bez ohledu na svoji sexuální orientaci mohli žít v míru a bezpečnosti. Situace v celé řadě zemí ale vůbec není bezpečná pro tyto lidi. Pro e, lidi LGBTI v Ugandě je ta situace velice napjatá. Hovořilo se o zavedení trestu smrti pro jisté sexuální praktiky, pro homosexuální praktiky a to je naprosto nepřijatelné. Já jsem velice rád, že zde máme jasné prohlášení, které by mělo zajistit, že tato legislativní iniciativa nebude v Ugandě zavedena. Nicméně neustále se objevuje eh, homofobní rétorika v Ugandě. Homosexuálové v Ugandě jsou eh, vražděni. Musíme zajistit, aby mezinárodní společenství toto více sledovalo a také, aby eh, podpora na rozvoj Ugandy byla propojena s určitými eh, požadavky a podmínkami. Zároveň musíme být připraveni vstoupit do dialogu s vládou i s občanskou společností, protože to nejdůležitější, eh, čeho se nám může podařit dosáhnout, je eh, vytvořit lepší situaci pro osoby LGBTI. Já bych chtěl vyzvat všechny kolegy v tomto parlamentu, aby hlasovali pro toto usnesení. Jde zde o podporu lidských práv a také právního státu. Děkuji vám a nyní budou vystupovat řečníci jménem politických frakcí za EPP paní Volš, na jednu minutu. Děkuji. Je nepřijatelné, aby sexuální orientace nadále byla využívána jako odůvodnění pro porušování lidských práv v řadě míst na světě. Práva LGBTI jsou lidská práva. To, co se děje v Ugandě a v Indonésii, se eh, týká i kompetencí EU, eh, e protože se jedná o podkopávání základních lidských práv, které jsou zapsány ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Evropský parlament má povinnost zareagovat na tato porušování lidských práv a také máme povinnost zajistit, že i další instituce budou konat. Je vysoce důležité, abychom žádali od nové komise a od rady v souladu s guidelines pro LGBTI aby eh, zmiňovali postavení eh, lidí v Ugandě a v Indonésii v dialogu s těmito zeměmi. Musíme se snažit změnit jejich diskriminační zákony, bojovat proti předsudkům a homofobii a musíme také chránit i eh, naše komunity před násilím. Dámy a pánové, teď se musíme postavit do čela. Já sama se řadím do skupiny LGBTIQ a kdyby k, tom, k této vraždě tří homosexuálů a jedné ženy transgender došlo, došlo v Irsku, tak bychom se proti tomu postavili a stejně tak musíme vystupovat i v případě Ugandy. Děkuji vám. Za SD vystoupí pan Ajos Saliba. Děkuji. Pokud jde o práva LGBTI, tak to jsou práva, která musí být respektována všude na světě a to platí i pro Ugandu. Členové komunity LGBTI jsou stále terčem brutálních útoků. Osoby LGBTI mají nárok na ochranu a na stejná práva jako všichni ostatní. A pokud jde o násilí na lidech LGBTI, je to vedeno předsudky a nenávistí. Musíme změnit mentalitu lidí, chceme-li zabránit těmto zločinům. Musíme být eh, stateční a postavit se tomu všude eh, na světě, v každé společnosti. Je zcela zásadní hájit a chránit tuto komunitu na celém světě. A je třeba chránit eh, tyto lidi před diskriminací a zajistit, že každý bez ohledu na svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu má právo eh, být rovný ostatním ve světle zákona. Malta je pro Evropu skvělým příkladem, protože jsme už zavedli mnoho pokrokových zákonů týkajících se adopce a také sňatku osob stejného pohlaví. A proto musíme nadále takto pokračovat. Děkuji. Děkuji. Pan Rodriguez Ramos na jednu minutu. Paní Rodriguez Ramos, děkuji pane předsedo. Ještě si vzpomeneme na rozpravy z roku 2014, kdy se v Ugandě prezentoval zákon, který chtěl trestem smrti trestat homosexualitu. A právě pod tlakem mezinárodního společenství se, tato, se t, tento zákon dočkal stažení. Teď ale v Ugandě nadále homosexualita je uvedená jako trestný čin a je tvrdě trestána. Každý den osoby LGBTI zažívají složitou situaci, nemají přístup k základním službám, jako je vzdělání, zdravotnictví. A také jsme se znepokojením sledovali oznámení eh, možného přitvrzení zákona eh, a znovu se hovořilo i o trestu smrti. Jsme rádi, že tomu tak není, ale toto usnesení vysílá jasný signál nemůžeme připustit ani krůček zpět. Pokud jde o obhajobu svobod a práv lidí LGBTI, v Ugandě je třeba činit pouze kroky ku předu. Je třeba dekriminalizovat homosexualitu, protože homosexualita není trestný čin, sexuální orientace je lidským právem a EU musí využívat politický dialog k obhajobě práv těchto lidí. Děkuji. Teď má jménem Zelený pan, pan Andersen slovo na minutu. Děkuji. Na začátku října 28-letý Brian Vasva byl zavražděn právě v Ugandě jenom proto, že byl homosexuál. Byl desetkrát bodnut nožem. Stalo se to v době, kdy ugandská vláda oznámila, že zavede trest smrti za homosexualitu. Už celá léta homosexuálové v Ugandě se bojí o život. Dochází k masové kampaně hecování, zveřejňují se jejich fotky a s tím je třeba skoncovat. Musíme Ugandu upozornit, že i zavedení tohoto trestu smrti za homosexualitu ničemu nepomáhá, je potřeba to odsoudit. Všichni lidé mají mít právo žít ve svobodě. Evropská unie dává do Ugandy miliony a miliony eur na rozvojovou pomoc a právě proto jsme za tamní situaci také spoluodpovědní. V 70 státech po celém světě se homosexualita kriminalizuje. V devíti existuje trest smrti. Pojďme společně udělat všechno pro to, aby toto skoncovalo. Pojďme osobám LGBTI po celém světě zajistit konečně svobodu. Děkuji. Děkujeme vám. Za ECR má slovo paní Kanko na minutu. Máte slovo, paní kolegyně. Děkuji. Čtyři eh, africké země trestají homosexualitu smrtí, mnoho dalších kriminalizuje. To je strašná statistika. Já jsem celý svůj život strávila tím, abych eh, pomáhala bojovat proti diskriminaci a za toleranci. Když jsem byla eh, dítě, nedovedla jsem si představit, jaký by byl můj život, kdybych byla nebyla heterosexuálka. Celá eh, řada konverzací, na mě lidé mluvili, mluvilo se o tom, že homosexualita je něco, něco špatného a strašného, je potřeba to trestat. Je strašné, že dnes je tomu stále tak. Mé zkušenosti jsou takové, že abychom dosáhli trvalé změny v přístupu, je potřeba nejen věci odsuzovat, nebo být kvůli něčemu smutný nebo něco prosazovat, je potřeba prosazovat vzdělávání a dialog v rámci komunit. Jedině tak lze dosáhnout výsledku. Je potřeba zvýšit důvěru mezi místními občany a nevládními organizacemi, které odvádějí tu velice odvážnou práci v tom smyslu, že chrání komunity LGBT i v těchto zemích. Evropa musí spolupracovat s těmito komunitami, policejními složkami a politickými systémy daných států, abychom tuto situaci ukončili. Je potřeba využít veškeré příležitosti, jaké máme v rámci dialogu s těmito zeměmi, abychom prosazovali toleranci, vzdělávání a pochopení, protože každý má právo na svobodu a každý má právo na život a na lásku bez strachu. Děkuji vám. Děkujeme vám. Paní Rodriguez Palop na minutu za GUNGL. Děkuji. V Ugandě homosexuální vztahy jsou eh, trestány ehm, doživotím, protože jdou proti veřejnému pořádku. Je to přístup, který se využívá od středověku a eh, je to něco, co jde proti homosexuálem, homosexuálem po celém světě. Uganský minister pro etiku a integritu, integritu volá ještě po přísnějších opatřeních, ačkoliv v roce 2014 to bylo eh, zrušeno. Stát se eh, nicméně stále snaží postupovat proti homosexuálům. Eh, I zde v parlamentu a ve státních parlamentech eh, máme lidi, kteří bojují proti homosexuálům. Přednedávnem jsme hovořili o směrnici proti diskriminaci a ta je stále blokována v radě Nejde o to, abychom eh, zadržovali humanitární pomoc nebo eh, rozvojovou pomoc pro Ugandu, eh, protože to by mělo dopad na obyčejné lidi. Nicméně, abychom byli důvěryhodní, musíme, musíme se snažit bránit skupinu LGBTI v této zemi. Musíme bránit lidi, kteří jsou vystavováni násilí kvůli své sexuální orientaci. To jsou věci, které musíme vždy řešit ve chvíli, kdy se řeší otázky Ugandy. Mnohokrát děkuji. A dostali jsme se na konec seznamu řečníků za politické skupiny a nyní má slovo pan Bul za nezařazené. Diskriminace proti komukoli na základě jejich sexuální orientace je něco naprosto strašného. A polovina um, v Ugandě je na půl milionu lidí LGBTI a homosexualita je tam nelegální. Sňatky lidí stejného pohlaví jsou zakázané a lidé se nemůžou svobodně projevovat. Jsou eh, utlačováni, jsou sociálně eh, ve vězení a také eh, jsou na nich na ně prováděny útoky. V roce 2017 se ukázalo, nebo v roce 2007 eh, vysoké eh, procento eh, lidí tvrdilo, že na 70% lidí tvrdilo, že homosexuál by měl být stíháni, ale v roce 2017 to, se to snížilo na 54%. Toto mluvení v parlamentu je, jsou ale jenom prázdná slova. To lidem v Ugandě nepomůže, protože to nebude mít vůbec žádný dopad na pronásledované lidi LGBTI v Ugandě. Uganda sama od sebe se musí reformovat a musí umožnit lidem LGBTI, aby mohli žít a milovat v míru. Děkuji nyní má slovo eh, paní eh, Monika Silvana González. Děkuji, pane předsedo. Afrika nás potřebuje, Uganda nás potřebuje, ale rozvojová spolupráce a humanitární pomoc by měly být doprovázeny jasnými požadavky dodržování důstojnosti všech osob, a to zahrnuje i LGB, LGBTI. Je třeba vymítit chudobu, bojovat proti diskriminaci a nerovnostem. To je zcela zásadní věc, je to uvedeno i ve smlouvě o EU, kde se říká, že zahraniční činnost se bude opírat o princip univerzálnosti a nedělitelnosti oblasti lidských práv. Nový nástroj spolupráce předpokládá pro Afriku více než 32 miliard eur, což je více než třetina rozpočtu. A tento parlament musí zajistit, že eh, tento rozpočet bude mimo jiné přispívat k ochraně osob LGBTI. Také dohoda v Kotonu říká, že pokud se nedodržují lidská práva, může být dohoda vypovězena. A tento parlament by měl garantovat tato práva, hájit lidská práva a hájit práva osob LGBTI. Tato práva jsou nedělitelná. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Benion na jednu minutu. Děkuji. Uganda je země, kde lidská práva osob LGBTI jsou pošlapávána eh, právními předpisy namířenými proti homosexuálům. Eh, lidé LGBTI často tam jsou pro následování státem i uganskou policií. Vláda teď chce znovu za, za, zavést takzvaný zákon Kill the Gay, eh, kde se jasně říká, že kdokoliv, kdo podporuje uh, homosexuální styky nebo o nich informuje, by měl být také kriminalizován. Povede to k honu na čarodějnice, k dalšímu pronásledování a i k uh, eh, volným popravám. Musíme zajistit vrátit a připomenout Ugandě, že právo eh, na sexualitu má každý a že každý má právo žít bez diskriminace. Vychází to z univerzálnosti lidských práv a je to eh, chráněno i mezinárodním právem. Navíc ugandská vláda má povinnosti i podle dohody z Kotonu, kde se hovoří o tom, že je třeba respektovat univerzální lidská práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan, paní kolegyně Kunke. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Před pěti lety nás bylo hodně, kdo jsme si oddechli, když Uganda stáhla návrh eh, na zavedení trestu smrti za homosexualitu. Ale dnes máme eh, v Ugandě novou politiku a teď už si to od nás bude žádat velice rozhodné kroky. Rozvojová pomoc EU mezi roky 2014 a 2020 představovala 578 milionů euro. To je hodně peněz. Ale tyto peníze e, sebou nesou určité podmínky. V té dohodě, kterou máme, se jasně říká, že je potřeba, aby byla dodržována lidská práva. A proto my zelení žádáme EU, aby zaujala jasné stanovisko vzhledem k aktuálnímu vývoji v Ugandě. Došlo totiž k erozi těchto práv a s tím je potřeba skoncovat. Děkuji vám, paní Daly, na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já jsem samozřejmě proti trestu smrti, tečka, ale fakt, že se to vůbec zvažovalo za Eh, trestný čin, kterým je láska, to je naprosto šílené. Pojďme si to říci naprosto jasně. Kriminalizace homosexuality v jakékoliv podobě legitimizuje homofobní nenávist a vlastně představuje rozsudek smrti pro mnoho lidí. Eh, samozřejmě chtěla bych vyjádřit plnou solidaritu vůči obětem v Ugandě a eh, všem osobám LGBTI a v daném regionu. Eh, přijde mi šílené, že někteří zde v parlamentu chtěli do tohoto usnesení přidat určité jaksi plácání se po zádech pro EU, jako kdybychom byli eh, majákem lidskoprávní excelence. Nesmíme zapomínat, že nemusíme jezdit až do Ugandy, abychom nalezli odpornou diskriminaci osob LGBTI, protože pro celou řadu lidí v Evropě nečinnost EU a rostoucí nenávist v našich vlastních členských státech. To je to, co bychom měli řešit. Solidarita nekončí na našich vnějších hranicích, měla by eh, začínat u nás doma. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má pan Dánc na minutu. Děkuji je ponižující, když vím, že eh, vzít si za manžela muže, kterého miluji, není možné ve 28 členských státech EU. Ehm, Někteří dokonce zde v tom parlamentu si myslí, že na to nemám právo, ale alespoň není ohrožen můj život, když se pohybuji alespoň většinou po ulicích Evropy. Slova mají své e, dopady. Ministr Simon Lakodo, takzvaný ministr pro etiku, by se měl stydět, protože dě- co dělá, je to, že se snaží deflektovat problémy své vlastní vlády a používá jako obětní beránky osoby LGBTI Rád bych promluvil přímo k osobám LGBTI v Ugandě a komukoli jinému, kdo trpí diskriminací. Vy nejste problémem celé té situace. Problémy jsou selhávavší vlády, které vás používají jako obětní beránky. Zůstaňte silní, máte podporu a solidaritu nás všech zde. Je to boj po celém světě, nejenom v Africe, nejenom v Ázii, je to boj všude a my s vámi ten boj sdílíme. Jsme, jsme s vámi

a už jsme mnohokrát hovořili ve Štrasburku o porušování lidských práv. A zde jsme jednomyslní. A my, kteří jsme zde, jsme proti trestu smrti, jsme proti jakékoliv formě diskriminace, jsme proti porušování lidských práv. A to všechno se v tomto případě spojuje. Je to strašný případ eh, kriminalizace, ohrožování trestem smrti pro homosexuály. Afrika je naprostou prioritou eh, pro vnější politiku EU a také pro rozvojovou spolupráci a humanitární spolupráci. Ale evropská diplomacie skutečně se musí zasazovat o to, aby odstranila eh, toto porušování lidských práv ehm, a práva na eh, vztah mezi lidmi stejného eh, pohlaví. Je třeba, aby se prosazovala dohoda z Kotonu. Je naprosto nepřijatelné, že je zde země, eh, která naprosto porušuje dohodu z Kotonu a její pravidla. A takovéto země by měly být z dohody z Kotonu vyloučeny. Mnohokrát děkuji. Pan Gibson na jednu minutu. Paní Gibson, děkuji. Já bych eh, se chtěla zeptat na jednu otázku všech posluchačů. Co vám dává právo, jakékoliv právo, žít, pracovat, eh, právo na svobodu, na zdraví? A co vám dává tato práva a co dává komukoli, jakékoliv vládě, jakémukoliv náboženství, takováto práva vám odebrat? lidská práva. Tím, že podepisujeme eh, tuto, toto usnesení, tím, jak dnes budu hlasovat a tím, že budu nadále pracovat jako aktivistka, jako poslankyně ve své zemi, ve svém okrsku, říkám ne. Nemáte právo. Nemůžete nikomu odebírat lidská práva. Nemůžete je odebírat lidem LGBTI v Ugandě nebo kdekoliv jinde. Já vyzývám tento parlament a lidi všude, aby se ke mně připojili v tomto boji. V Ugandě, v Evropě a e, v našich vlastních zemích. Děkuji. Pan Polčák.

Problémem 21. století je dodržování lidských práv. To je zcela nezbytné. Některé země se vracejí do středověku a základní práva jako práva na život, na zdraví, na svobodu vyjadřování jsou porušována tak jako v temném středověku. A já bych chtěl požádat budoucí komisi i současný parlament a, a radu, aby našli společná opatření a jasná kritéria, tak aby takové věci se do budoucna nemohly dít. Musíme tady postupovat jednotně, když tato práva jsou porušována v Evropě i mimo ní protože někdy

Děkuji vám. A tím tedy končí postup Catch the Eye a nyní dostává slovo pan komisař Mimica za komisi. Děkuji vám, pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Jsme si vědomi toho, že postavení osob LGBTI v Ugandě je problematické, čelí diskriminaci, násilí, a to i eh, včetně trestných činů. Poslední vyjádření ugánského ministra ohledně možnosti, že by byl předložen nový zákon proti homosexualitě ugánskému parlamentu s možností zavést trest smrti proti homosexuálům, je další příklad této tvrdé reality. Rychle byly reakce ze strany uganské vlády a úřadu prezidenta. Eh, také byly reakce ze strany evropského zastoupení eh, v Ugandě. Následně tedy bylo řečeno, že takový zákon se připravovat nebude. To znamená, eh, že tento komentář je sice znepokojivý, ale neodráží oficiální politiku Ugandy. Zároveň je ale jasné, že takové veřejné prohlášení eh, od vládního ministra v Ugandě může vyvolat politování hodné reakce a další diskriminaci, nepřátelství a nebo násilí na osobách LGBTIQ v Ugandě. Evropská unie eh, vyzývá státy, aby přijímali všechna nezbytná opatření legislativní či správní povahy, aby zajistili, že sexuální orientace, genderová identita nebo sexuální vlastnosti za žádných okolností nesmí být základem eh, postihů dle trestního práva, především poprav. EU se rozhodně staví proti takovému přístupu za každých okolností. Diskriminace osob LGBTI podkopává ta nejzákladnější lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Mohu vás ujistit, že všechny naše útvary a zvláště eh, na zastoupení EU v Kampale bedlivě sledují situaci a své eh, zprávy, informace, včetně prohlášení Evropského parlamentu, budeme tedy na eh, přiměřené úrovni předávat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Obdrželi jsme Obdrželi jsme několik návrhů usnesení a dostáváme se k dalšímu bodu na pořad jednání, který se týká Egypta. Rád bych vás ještě předtím upozornil, že chcete-li požádat o slovo v rámci procedury Catch the Eye nebo podle modrých karet, můžete se nově hlásit elektronicky, samozřejmě se stále můžete hlásit i tradičním způsobem, takže prosím, noste si sebou své elektronické kartičky, a chcete-li se zaregistrovat do Catch Day a můžete se hlásit již nyní, nemusíte čekat až na konec rozpravy. Jako první má slovo na dvě minuty eh, paní Neumann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im September sind... Vážení kolegové a kolegyně, v září vyšli do ulic v Egyptě tisíce lidí a to po celé zemi. Protestovali, bojovali proti korupci, protestovali proti tomu, že eh, stavby, které by, eh, peníze, které by měly jít na stavby silnic, nemocnic a tak dále, mizí. Režim proti protestům zasáhl násilně. 4300 eh, lidí bylo zatčeno, mezi nimi ženy a děti. Mnoho z nich zmizelo. Dnes eh, dochází k dohlížení na eh, sociální služby a ostatní související prvky občanské společnosti. Eh, signál je to jasný. CC nebude tolerovat žádné diskuse ohledně svého režimu. Co dělá EU? Mlčí. Posíláme rozpočtovou pomoc příslušným vládním a nevládním organizacím, Posiluje, posilujeme tak v Egyptě dohled já jsem s autorkou nebo spravodajkou na toto téma poprvé. Nebylo to vůbec snadné se dohodnout, protože eh, my jsme se sice shodli na e, konsekvencích a ve finále se všichni stínoví zpravodajové shodli a na to jsem velice hrdá. Říkáme jednu věc jasně. Ano, Egypt je partnerem Evropské unie, ale my už dále nebudeme komplici tohoto režimu. Jinými slovy, konec businessu as usual. Ehm, konec se sísim a svobodu protestujícím. Zcela konkrétně už žádnou špionážní techniku do rukou tohoto režimu není možné, abychom my v Evropě na tomto vydělávali. Ehm, nesmíme dávat bianko šek v podobě peněz EU tomuto režimu. Je potřeba posílit občanskou společnost a, a tady se obracím na komisi, a potřebujeme jasná diplomatická jednání, jasná diplomatická prohlášení. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám venku kufr a letím do Egypta hned, jak tady skončíme. Ráda bych si toto usnesení vzala sebou, protože vím, že eh, mnoho lidem dá novou, mnoha lidem dá novou naději a některým lidem pořádně zatopí. Eh, pokud někdo pošlapává své občany a jejich práva, musí počítat s konsekvencemi. Pojďme dnes tento signál vyslat společně a co nejednoznačněji. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. My děkujeme vám. Jako další má slovo pan Urban Crespo na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou. Opět hovoříme o Egyptě. Proč? Kvůli brutálním represím proti sociálním demonstracím. Zatímco Al-Sisi byl v OSN a scházel se tam s světovými lídry, tisíce lidí, tisíce lidí bylo zadrženo. Někteří zemizeli a další byli mučeni. Evropská unie se obrací na druhou stranu. Členské státy prodávají vojenské vybavení a, a toto vybavení je využíváno pro potlačování eh, demonstrací. Evropská unie nechrání eh, občanská práva v Egyptě, ale eh, Evropská unie dokonce ještě nechává existovat takovouto diktaturu, jako je v Egyptě. Je nutné, aby komise změnila svoji pomoc Egyptu, aby pomáhala pouze eh, občanské společnosti. Je třeba pozastavit eh, obchodní dohodu s Egyptem do té doby, než bude respektovat lidská práva. Je třeba také eh, zavést embargo, skutečné embargo a jasnou migrační politiku. Dámy a pánové, komisaři, je potřeba, abychom zde měli jasná opatření, postavili se této diktatuře, tak aby naše slova nezůstala zůstala pouze na papíře, abychom nemuseli znovu a znovu hovořit o Egyptě v tomto plénu. Je třeba, aby se tam dodržovala lidská práva. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo pan Ostrevičus. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Nedávné události v Egyptě ukázaly, jak malý prostor je zde pro svobodu projevu a svobodu schromažďování. Jsme svědky eh, toho, že zde dochází k, udržová, eh, k používání síly eh, proti protestujícím, proti obráncům lidských práv a také se zde omezují aktivity občanské společnosti. Co mě ale nejvíce znepokojuje, je, že lídři Egypta neustále zneužívají boj proti terorismu jako nástroje pro umlčování politických oponentů a kritiky. Dialog mezi eh, vedením země a společností je možný pouze, když eh, vedení respektuje očekávání občanů a eh, snaží se také o, neformy, o reformy, které jsou velice nutné v Egyptě. Pokud jde o EU, musíme ehm, se více soustředit na ochranu Eh, lidských práv a eh, obránců lidských práv v Egyptě. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo eh, paní Adana. Od 20. září probíhají protivládní demonstrace po celém Egyptě, ve všech egyptských městech. Egyptské úřady zatkly více než 4 tisíce osob a to své volně a také novináře, advokáty, obhájce lidských práv, kteří jsou uvězněni a e, čelí těžkým obviněním, včetně teroristických činů. Tito zatčení nemají přístup k advokátovi, nemají ani možnost setkat se se svými rodinami. Někteří jsou mučeni a nemají přístup také zdravotní péči. Tato zatčení jsou součástí širší represe v Egyptě, kde jsou pošlapávána demokratická práva občanů, zejména právo na schromažďování a právo na svobodu vyjadřování. Evropský parlament v tomto usnesení naléhavě vyzývá egyptské eh, úřady, aby propustili obhájce lidských práv třeba Hamish Shahat, Allah Abdel Fattah, Asmat Abes, Esra Abdel Fattah, Eh, to jsou konkrétní osoby z tisícovek těch, kteří jsou ve vězení. Odsuzujeme kroky eh, egyptských úřadů a vyzýváme je, aby zajistili demokratický přechod v této zemi. EU eh, e by měla revidovat své vztahy s Egyptem, dokud se nezlepší situace v oblasti lidských práv. To se týká i rozpočtu komise a jeho jiného nasměrování na podporu občanské společnosti. A také to souvisí s tím, že EU a členské státy by měly

Nyní se dostáváme k řečníkům za politické skupiny. Za EPP má slovo pan Kelly na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. O tomto ovšem už jsme mluvili. Jsem si jist, že kolegové z Irska si budou eh, pamatovat případ eh, té zprávy, kterou jsme řešili zde v parlamentu v minulosti, kdy jsme už opakovaně eh, celo, jak si řešili úplně to samé. Byl to případ jednoho mladého chlapce, který byl v Egyptě uvězněn, eh, nedostalo se mu spravedlivého procesu, eh, byl uvězněn, byl to samozřejmě Ibrahim Hlava. A po té, co jsme zpracovali naši zprávu, byl osvobozen a dostal se zpět do Irska přičemž ehm, egyptianům nepůsobí žádné problémy. No a dnes řešíme další podobný případ. Za posledních několik týdnů bylo vězněno 4300 lidí bez soudu, někteří lidé zmizeli bez jakékoliv stopy. A více než 100 mladých lidí ehm, je mezi těmi, tedy, kteří, byli, kteří byli uvězněni. Proto je nyní potřeba zatlačit na egyptský režim, aby nám začal naslouchat. Je potřeba Egyptu říct, že tyto lidi musí propustit. Já samozřejmě chápu, že v Egyptě hrozí terorismus všech možných druhů a to je potřeba řešit ty, tyto obtížné doby, ale bez ohledu na to je potřeba, abychom zajistili, že budou dodržována lidská práva tamních obyvatel. Já jako křesťan a jako člen frakce EPP bych chtěl říci, že musíme podporovat také křesťany v Egyptě. Řekl bych, že pakliže se jim dostane této podpory, budou mít do budoucna lepší naději. Děkuji za SAD, má slovo kolegyně Santos. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Měli jsme možnost zaměřit se na protesty, ke kterým došlo eh, teď na podzim v Egyptě kvůli sociální nespravedlnosti, korupci a represím v této zemi. Došlo k svévolnému zati- zatýkání, zatčeno bylo celkem nějaké, nějakých 4 tisíce plus osob kvůli mírumilovným protestům, což je plně v souladu s mm, kroky autoritářské vlády. Je to represe, je to zastrašování, je to své volné zatýkání, souzení civilistů před vojenskými soudy a tak dále. Došlo k zmizení několika osob, došlo k udílení rozsudku smrti i vůči dětem, došlo k porušování principu právního státu a principu demokracie. To všechno je dnes v sázce. Evropská unie nesmí mlčet. Musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici, veškeré páky, které máme, abychom zajistili, že Egypt znovu začne respektovat lidská práva. Členské státy musí implementovat opatření, která oznámili v roce 2013. Jinými slovy, že nebudou Egyptu dodávat jakékoliv zbraně nebo technologické vybavení, které by se mohlo využívat k domácím represím. Děkujeme vám mnohokrát. Jménem Renew Europe má slovo kolegyně von Wiese. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zdůraznit jenom jeden případ. Případ uh, Ibrahima Ezeldíma. Uh, to uh, byl eh, obránce lidských práv a eh, výzkumník, který se specializoval na lidská práva v ECRF. Byl zadržen v Káhyře a poté odvezen na neznámé místo. Od té doby jeho rodina neměla s ním žádný kontakt. A policie odmítá jakoukoliv eh, zodpovědnost za tento případ. Eh, zadržení Ibrahima eh, údajně souvisí s tím, že kritizoval politiku územního plánování vlády. Je pátým pracovníkem ECRF, který byl zadržen od roku 2016 v útoku na ochránce lidských práv. Já chci, aby toto bylo uznáno jako jeden z naléhavých případů v Egyptě a abychom vyzvali e, egyptské e, úřady, aby Ibrahima Ezeldýma e, propustili. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Za zelené Nyní pan Satury na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl vzdát hold odvaze eh, obhájců lidských práv a také věnovat myšlenku 60 tisícům politických vězňů v Egyptě. Už samo toto číslo eh, opravdu vyvolává v nás nevolnost a eh, nutí nás konat. Evropská komise by měla eh, jednat i v další věci. Eh, desítky a eh, desítky milionů eur měla poskytnout Egyptu do konce roku. A to, to je vlastně přímá podpora egyptské vládě, která je bezví, bezpodmínečná. A myslím, že je teď dokázáno, že Francie prodává zbraně a vojenský materiál Egyptu, takže se jedná v podstatě o pomoc francouzské vládě, přestože to je v rozporu s pokyny rady paní Mogherini. Vy mlčíte a proto jste komplicem těchto, um, této situace uh, je třeba říci, že EU vůbec není na mezinárodní scéně slyšet. Uh, ale vy můžete tu finanční pomoc raději poslat eh, občanské společnosti, rozhodnout o zacílených sankcích a především byste měli dosáhnout toho, že bude respektováno embargo na zbraně. Děkuji. A nyní má slovo paní Hlici za ID. Děkuji vám, pane předsedo. Když se hovoří o porušování lidských práv v Egyptě, je třeba v tomto parlamentu připomenout, že čtyři eh, roky po úmrtí Giulia Regeniho, eh, mladého italského badatele, egyptské úřady stále ještě neodhalily pravdu o jeho smrti. Eh, ani k ničemu nevedly mezinárodní intervence, včetně parlamentu, který měl eh, usnesení v roce 2016 i v roce 2018 na toto téma. Je třeba si uvědomit, že EU má také povinnost zaručit práva všech občanů eh, z prostoru Schengenu. Pro Giulia eh, toho toho italského badatele, bylo skutečně uděláno všechno. Připomínám, že EU je hlavním ekonomickým partnerem e, Egypta. Podporujeme zahraniční investice a také tady jsou bilaterální vztahy v rámci e, nástroje sousedství a to téměř ve výši 500 milionů R er, e, v období 2017-2020. My jsme tedy pro Egypt významným partnerem. Egypt je důležitý aktér pro stabilitu eh, regionu vzhledem ke své geopolitické eh, eh, poloze. Také má dlouhou pouštní hranici a je tam tedy problém se zajištěním kontroly osob a zboží je třeba, abychom ve vztazích s Egyptem podporovali respekt lidských práv a osobních svobod, protože stabilita země jde ruku v ruce s ochranou individuálních svobod, eh, respektu životních hodnot eh, a takováto, takovéto represe by mohly ohrozit stabilitu eh, samotného Egypta a následně i celé oblasti severní Afriky. A to by potom mohlo se dotknout i Evropy s katastrofálními důsledky také ve světle obnovy dialogu mezi Káhirou a Římem a příslušnými státními zastupitelstvími by Evropa měla nadále tlačit na prezidenta Sisiho, aby, aby se věnoval pozornost tomu, co říká mezinárodní společenství a také zároveň je třeba odhalit pravdu o té smutné smrti mladého italského badatele. Děkuji vám za skupinu EKR pan Prokačíny. Děkuji vám, pane předsedo. Je správně, že tento parlament podporuje obhájobu občanských práv v Egyptě. Souhlasím s tou eh, výzvou k respektování jednotlivých náboženství, zvláště toho křesťanského a také souhlasím s tím, že je třeba lépe spolupracovat s italskými úřady, aby se zjistilo, kdo stojí za brutální vraždou Giulia Reggianiho. Nicméně není to poprvé, co eh, musím eh, být překvapen eh, přístupem, s nímž tento Evropský parlament vyjadřuje své politické postoje. Je to metoda, která demonizuje určitého nepřítele a vlastně opomíjí řešení velice složitých problémů. Jsem rád, že toto eh, usnesení eh, z ruky eh, kolegyně z EKR paní Fotiga bylo tak vyvážené. Myslím, že toto se nemůže stát záminkou, eh, eh, abychom opomíjeli například nutnost boje proti teroristickému islamismu. Děkuji a není pan Castaldo. Grazie. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Kolik aktivistů, kolik novinářů, kolik zástupců menšin, studentů, kolik nevládních organizací, kolik žen, kolik mladistvých bylo persekvováno. Je složité najít oblast, ve které by. Eh, egyptská vláda eh, neporušila předpisy. Ehm, trest smrti, na který čeká celá řada lidí. Vnitřní situace v Egyptě rozhodně není jednoduchá. Egypt je pro nás důležitý partner, ale je to složitá situace. Ovšem eh, to neznamená, že budeme něco relativizovat nebo přehlížet. Egypt se může jistě stát obětí extremismu, ale není možné, aby jeho občané byli neustálým rukojmím vlastního režimu. Není možné, aby tam probíhala tato diskriminace a ta, tyto deformační kampaně. Například naše mlčení v případě Julia Regeniho nebo e, naše mlčení v celé řadě dalších případů. E, tato, toto usnesení je potřeba, eh, musí jasně říci, co máme dělat. To znamená skoncovat s exportem zbraní, je potřeba zmrazit veškeré další peníze eh, a navázat jejich další vyplácení na určité podmínky, mimo jiné na spravedlnost pro Julia Regeniho. Děkuji, eh, kolega Benifej. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsme tu opět, abychom odsuzovali vážná porušování lidských práv a základních svobod v Egyptě. Dochází k náhodnému svévolnému zatýkání, k mučení, k represím a tak dále. My jsme eh, eh, v Dubnu schvalovali mé usnesení k arabskému jaru. Je potřeba ukončit spolupráci se zeměmi, které nerespektují naše základní hodnoty a které s námi nespolupracují v justičních otázkách, co se týká evropských občanů. Odkazují se zejména na případ Julia Regeniho, eh, který se táhne už více než tři roky a nevíme vlastně nic. Je potřeba uvědomit si, co dělá prezident Sisi. Je potřeba skoncovat přes předstíráním čehosi. Káhira se musí začít znovu angažovat, je potřeba znovu navázat tuto spolupráci a um, netvářit se, že bude všechno v pořádku, když vyvineme minimální aktivitu. Je potřeba, aby egyptská strana italské straně dodala veškeré potřebné dokumenty, aby mohlo dojít k transparentnímu nestranému šetření celého případu na mezinárodní úrovni. Je potřeba co nejdříve uh, začít řešit otázku těch dalších pěti obviněných osob. Je potřeba získat pravdu pro ně i pro Julia Regeneho. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se k dalším řečníkům. Jan Kristof Čin jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, v roce 2011 došlo k historickému obratu v dějinách Egypta. Miliony egyptianů tehdy vyšlo do ulic s nadějí, že budou mít více svobody, demokracie, že se budou respektovat lidská práva a že budou mít také lepší ekonomickou situaci. A osm let později je realita v Egyptě ovšem zcela jiná. Situace v oblasti svobody tisku a smýšlení lidských práv se zhoršila, represe jsou velice tvrdé a pod prezidentem Sisi jsou represe ještě horší než pod dřívějším prezidentem Musny Mubarakem. A dnešní internet se říká, že v egyptských věznicích dochází i nadále k systematické nějakému mučení a dalšímu týrání a zneužívání ze strany úřadu. To je nepřijatelné. Reakce na poslední de- demonstrace ze strany vlády vedla k tomu, že režim před ne- nedávnem své volně zadržel asi 40 tisíce lidí, 3 tisíce stále ještě sedí ve vyšetřovací vazbě. E, hovoří se o mučení. Lidskoprávní aktivisty a na ně se zaměřuje policie a některé žijí prostě zmizí. Základní práva jsou pošlapávána. Nemůžeme nadále přihlížet, milí kolegové, a proto je na čase, komise, abychom pozastavili finanční pomoc Egyptu a respektive ji omezili pouze na bezprostřední pomoc obyvatelstvu. To je náš úkol, musíme jednat. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Bílan. Děkuji za slovo, pane předsedající. Egypt je klíčovou zemí, pokud jde o stabilitu v celém tomto regionu, pokud jde o celou tuto oblast africkou, je to zároveň hospodářsky důležitý partner a hraje důležitou roli i v problémech migrace. Například mnoho syrských uprchlíků tam našlo útočiště. Ovšem, bohužel je to i země, která je propojená s terorismem, na Sinajském polostrově dochází k neustálým bojům a válkám. Posledním pololetí došlo k zatčení více než 2,5 tisíce lidí, protestantů a my musíme samozřejmě vyjádřit svůj nesouhlas. Já jsem rád, že to Evropská unie dělá, ovšem není to černobíle. Mnoho organizátorů autorů, organizátorů těchto demonstrací bylo i z muslimského bratrstva. Bylo tam mnoho lidí, kteří patřili k různým teroristickým organizacím. A právě proto já jsem rád, že i prezident v této oblasti aktivně reaguje. Bohužel ale situace egyptských křesťanů je opravdu velice smutná. Děkuji. A nyní pan Habib. Když eh, prezident Sisi se stal v roce 2014 prezidentem Egypta, tak ehm, měl uzavřenou s lidmi základní smlouvu zajistit bezpečnost, prosperitu a ekonomický blahobyt. A to se nakonec překlopilo do téměř eh, absolutní kontroly. Je to podobné jako s Evropskou unii, kde Evropská unie uzavřela takovýto závazek s občany Evropské unie. A takovýto závazek je v pořádku, pokud stabilita bezpečnost a ekonomická prosperita trvá. A stejně jako u Evropské unie se to v Egyptě zvrtlo a reakce prezidenta byla eh, sevření naopak zintenzivnit. A Reakce Evropské unie je úplně stejná. Evropská unie se snaží to sevření zintenzivnit pokaždé, když se něco nedaří. A to je veliké varování. Ne, nechtějte, aby toto sevření bylo intenzivnější. My jsme v tuto chvíli daleko od situace v Egyptě, ale my je doženeme. Takže prosím, pamatujte na to intenzivní sevření. Děkuji kolegovi. A nyní má slovo paní Gill.

Děkuji. Já jsem se znovu přihlásila, abych pohovořila o lidských právech v Egyptě. Asi si slíbil prosperitu, bezpečnost. A nic z toho nezajistil, naopak zautočil na politické oponenty, média a občanskou společnost. Trump možná na to eh, nepamatuje a zavírá nad tím oči, ale my nad tím zavírat oči nebudeme. Podle Amnesty eh, eh, International 4 tisíce lidí bylo od začátku protestů v září za zatčeno, včetně lidí, včetně žen a dětí. Je to neuvěřitelné, proto bych chtěla apelovat na okamžité propuštění eh, politických vězňů. A já se chci zeptat pana komisaře, Jakou nám poskytnete odpověď, pokud jde Giulio Regini, pokud jde o Eh, studenta, italského studenta, který se snažil o získání PhD a po deseti dnech bylo jeho tělo nalezeno v Egyptě, stýrané. Eh, čtyři roky poté ještě stále nemáme od LCC nebo od egyptské vlády žádnou reakci. A tak co uděláte, aby ty miliardy euro, které každý rok zasíláme do Egypta, byly zužitkovány? Co komise navrhuje? Jakým způsobem chcete zareagovat? Děkuji paní kolegyni a pan černěcký. Pane předsedající, vážený pane komisaře, Egypt je pro nás nesmírně důležitou zemí. Stabilizace v této zemi je samozřejmě v našem zájmu. Destabilizace, nedostatek stabilizace pro nás může znamenat i to, že statisíce, možná i miliony uprchlíků se dostanou do Evropy, čili Egypt je důležitou zemí. Samozřejmě, že my musíme žádat to, aby mladí lidé nekončili ve vězeních pouze proto, že protestují. Ovšem, tuto, tyto demonstrace často organizovali extrémisté, islámisté, muslimské bratrstvo a v podstatě tyto protestující zneužívají a pro svůj boj proti místní vládě. Víme, že Egypt přijal syrské uprchlíky, na to nesmíme, zapam- na to nesmíme mm, zapomínat, ale zároveň, dámy a pánové, musíme zároveň poukazovat na důležitost ochrany křesťanů v této zemi. Pane předsedající, já mám 1,5 minuty k dispozici. Ano, samozřejmě. Vidíme že dochází k obrovským útokům v tomto ohledu. Musíme podporovat vládu Egypta, pokud jde především o koptské křesťany a jejich bezpečí. Musíme prokázat solidaritu s místními úřady, s vládou, která je zárukou stability v této zemi. Děkuji vám. Danke and excuse me. Děkuji. A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Mám pět přihlášek o slovo a začnu panem Jiřím Pospíšilem

Uh, Mr. President, it's Tudor and Čuchodarov. Tudor Čuchodarov. To, tak se jmenuji, pane předsedo. Vičentka. Děkuji mnohokrát. Tedy, pokud eh, dobří lidé nic neudělají, tak trumfují diktátoři. To se opětovně potvrdilo v Egyptě. A stupeň mezi diktatorou a eh, demokracií, eh, ten schůdek je relativně malý. V Evropském parlamentu víme o mnoho věcech, které nefungují správně a také nic neděláme. Můžeme tady hovořit krásnými slovy, přijímat usnesení, ale bez konkrétních opatření se nic k lepšímu neobrátí. A proto bych rád navrhl komisi následující věc. Političtí vězni musí být bezprodleně propuštěni. Je třeba, aby došlo k pozastavení trestu smrti. V 21. století je to naprosto překonaný nástroj. Děkuji. Paní Clark. Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to taková opravdu smutná ironie u těchto usnesení. V podstatě často jenom kopírujeme usnesení, která jsme přijali asi před rokem a situace v Egyptě se neustále zhoršuje a já skutečně si myslím, že toto je pokrytectví, protože na to, abychom šli vpřed, se musíme podívat eh, i na to, co se stalo v minulosti. Ano, my samozřejmě podporujeme aspirace egyptských lidí ohledně férové, spravedlivé společnosti, inkluzivní společnosti. Nesmíme zapomínat na to, že jsme blahopřáli El Sisimu, když se dostal k moci. První demokrat prezident byl vypuzen, jak víme, tak dokonce mezi dobí zemřel. Čili to, že zde máme usnesení neustále, to nestačí. Musí to být konkrétní akce, jak pracujeme s Egyptem, s Saudskou Arábie. Ano, víme, že tam jsou i záležitosti uh, migrační krize, kontroly hranic. Právě proto zavíráme oči a členské státy Evropské unie bohužel podporují tento režim i zbraněmi. Děkuji. Kvalis. Děkuji, pane předsedo. Prezident Trump nedávno nazval si ho můj nejoblíbenější diktátor. A Spojené království je největší investor v Egyptě a Francie je největším dodavatelem. To znamená, že Spojené státy, Spojené království a Francie zavírají oči pokaždé, když se jim to hodí. A když se tento člověk stal prezidentem, tak zavřel oči nad největším uh, masakrem. Je to brutální diktátor, který z... a my uh, jsme mu přestali dodávat zbraně nikoli genocida v Jemenu, Saudské Arábie. Udělali jsme něco v tomto případě? Neudělali. Tato Evropská unie má sankce, které jsou v podstatě formou terorismu ve Venezuele, Sýrii, Iránu, ale zároveň Evropská unie eh, obchoduje s vrahy. Co to je? Kolegyně Julie Ward. Eh, thank you. Děkuji, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, v září tisíce protestorů se vydali v Eh, v Káhyře, v Alexandrii do ulice, aby reagovali na kroky prezidenta Sisiho. A od té doby eh, tento prezident eh, zakročil proti celé řadě lidí a celou, tisíce z nich uvěznil. To z nich jsou děti, některým je jenom jedenáct, některé se vracely ze školy, když byly zatčeny a uh, tyto osoby omezené na svobodě, tyto ovězněné osoby v tuto chvíli trpí zneužíváním eh, mediálních prostředků eh, a schvalováním těchto zákroku. A my bychom chtěli upozornit egyptskou vládu, že podle mezinárodního práva mají lidé právo míromilovně protestovat a vyjádřit se, včetně mediálních prostředků a sociálních médií. Děkuji. Kolegin. Děkuji paní kolegyni a tímto je ukončena rozprava k tomuto bodu na pořadu respání, respektive na její závěr vystoupí pan komisař Mimica. Evropská unie má jasný zájem na stabilitě v Egyptě v dlouhodobém horizontu a na bezpečnosti v Egyptě a je naším přesvědčením, že toto lze zajistit jedině tehdy, pokud dojde k naprostému a úplnému dodržování lidských práv v souvislosti s mezinárodními závazky tohoto státu v souvislosti s partnerskými závazky a prioritami, které byly dohodnuty i s Evropskou unii. Evropská unie nadále apeluje na potřebu v Egyptě zlepšit situaci občanských a politických práv, včetně svobody vyjadřování, jak na internetu, tak mimo něj. Evropská unie upozorňuje na důležitost dodržování základních práv a svobod, práv schromažďování a tak dále a práv zastánců lidských práv Evropská unie eh, vítá přijetí zákona o neziskových organizacích, který navrhu, nahrazuje kritizovaný zákon z roku 2017. Je naprosto zásadní, aby tento zákon byl naplněn a je důležité, aby občanská společnost mohla fungovat svobodně, aby veškerá restriktivní opatření týkající se zastánců lidských práv jako je třeba případ eh, zahraničního financování, byly vyřešeny. Ehm, od září eh, bylo zatčeno a uvězněno hodně lidí a řada z nich patřila k těm, kteří se neúčastnili ani procesu, protestu. Byli to politici, zastánci eh, lidských práv, právníci, novináři. Velmi často jsou zatčeni a obviněni z teroristických činů, například Extra Abdel Fattah, Mohenur Amnasri, Al Abdel Fattah a Mohamed Al-Bacher. Tyto kroky se odehrály. Ačkoliv původně měl Egypt celkem dobré výsledky v oblasti lidských práv. Evropská unie má veliké obavy, pokud jde o zprávy o nesprávném zacházení, o mučení, o podmínkách ve vazebních věznicích a v odně, v, ve výkonu trestu. Je třeba dodržovat mezinárodní závazky, mezinárodní zákony. Eh, i dochází zde k násilí na zastáncích lidských práv a na občanech, na civilistech, kteří se snaží protestovat a to mírovou cestou. Evropská unie apeluje na to, že umožnění prostoru vyjádřit se v případě odůvodněných situací je něco prospěšného. Občanská společnost by neměla trpět taková opatření, jako je třeba zákaz cestování nebo eh, zmrazení majetku. A my se neustále věnujeme bilaterálnímu dialogu s Egyptem v rámci našeho nastaveného partnerství. Děkuji. Děkuji panu komisaři a milé kolegyně, milí kolegové. Informuji vás nyní o tom, že během rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení a tímto je rozprava ukončena. Hlasovat se bude dnes poledne. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je rozprava o návrhu nového trestního zákonníku v Indonésii. Eh, mám vás informovat o tom, že modrou kartu, o tu si můžete požádat jak rukou, znamením, tak elektronickým způsobem. Rovněž se můžete přihlásit elektronickým způsobem do postupu Catch the Eye a to již nyní nemusíte čekat na konec rozpravy. Ovšem, abyste se takto elektronicky mohli přihlásit do postupu ke a musíte mít sebou hlasovací kartu, kterou vsunete do hlasovacího zařízení. Tímto se dostáváme k rozpravě a autoři mají jako první slovo a jako první má tedy slovo autorka návrhu usnesení paní Fotiga. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Indonésie je velice důležitým partnerem Evropské unie je to velice důležitá země i pro mou zemi, pro Polsko. A my máme obrovské obavy, které jsme vyjádřili v EKR návrhu usnesení. Hovořili jsme o tom i v průběhu dialogu o lidských právech s Indonésií. Ráda bych upřímně požádala kolegy, poslance a poslankyně, aby přijali pozměňovací návrh, který jsem předložila. Mhm. Ohledně vagabunda, který byl vlastně v podstatě osouzen k pěti letům chybně do vězení. Jenom proto, že se vysmíval místní kultuře a proto bych velice ráda upřímně za všechny Poláky požádala, abyste podpořili tento můj návrh. Děkuji. Pan Berg jako další. Prosím, pan Berg. Not here? Oh, yeah, here. No. Není tady. Takže jako další Villanueva Ruiz. Paní Villanueva Ruiz, prosím, máte slovo. Během posledních let jsme zaznamenali s velkými obavami eh, stále zpřísňování trestního zákonníku v zemi. Političtí disidenti jsou pronásledováni. A je tomu tak v mnoha zemích světa, ale nyní se jedná o Indonésii. Reforma trestního zákonníku v Indonésii má jasný cíl, jde tam o e, potírání náboženských menšin, trest rouhání, respektive tedy ten trestní čin rouhání byl rozšířen. I ženy jsou kriminalizovány, zejména ty, které eh, požadují možnost potratu a také aktivisté LGBTI. Pokud eh, mimo manželský eh, styk je rovněž přísně trestán a skutečně ta situace je neudržitelná v zemi. Politické represe v Indonésii mají sice dlouhou tradici, ale nyní se situace zásadně zhoršila. My bychom měli hájit lidská práva nejenom v Evropě, ale všude na světě. Hovoříme o feminismu, eh, hovoříme o svobodě, ale bohužel vždy to, na to zapomeneme, jakmile se jedná o dohodách o volném obchodu. Děkuji, paní Če. Thank you. Indonésie je dlouhodobým partnerem Evropské unie s pevnými ekonomickými vazby. Od posledních voleb se odehrává další politický cyklus, kdy parlament a vláda chtějí dokončit reformy, které začaly už před desetiletími, ale tento nový trestní zákonník je velice kontroverzní. Tisíce Indonezanů se vydali do ulic, aby protestovali, aby se hlasovalo později a my jsme rádi, že se tak stalo stalo. Je to totiž poslední možnost, abychom realizovali zásadní konsultace. Je to pravý okamžik, kde Evropský parlament musí vstoupit do té debaty a zasadit se o lidská práva a demokratické principy. Toto usnesení se týká těch nejspornějších článků. Řada článků je znepokojivá, protože diskriminuje ženy, komunitu LGBTI, náboženské menšiny, jsou zde eh, momenty, kdy eh, dochází i ke kritice prezidenta. Je to okamžik, kdy bychom se měli zasadit o lidská práva, eh, volné vyjadřování a demokratické principy. Je to historický okamžik, kdy by se měl přijmout eh, trestní zákoník, aniž by se Měla jste jednou minutu, paní kolegyně, a už hovoříte minutu a 20 sekund. Další na programu je paní Vind Marian. I have a problem. Oh, uh, no, it's working. Promiňte, ano, už to funguje, takže děkuji. Já budu hovořit dánsky. Ny Strid. Ano, nový trestní zákonník v Indonésii je v rozporu se všemi našimi hodnotami, a je také v rozporu s lidskými právy jako takovými. Diskriminace žen a menšin nemůže být zakotvena ve formě zákona. E, tento trestní zákonník e, pošlapává zcela základní práva. Proto je důležité, abychom měli v našem usnesení zcela konkrétní návrhy a aby v indonéská strana e, tedy naše zádosti vyslechla dva evropští občané eh, jsou v indonéských vězeních a tady přišly pozměňovací návrhy, aby se tam konkrétně zmínili. Pro ty dotčené osoby je to samozřejmě strašná situace, ale přesto do textu konkrétní jména nepatří. My se tam obecně vyjadřujeme proti trestu smrti, ale pokud bychom se zaměřovali na každého jednotlivého občana, tak bychom toto usnesení

Děkuji a nyní, po té, co vystoupili autoři, se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny, pan a Kelly. Děkuji za slovo. Indonésie je čtvrtou nejzalidněnější zemi na světě. Je to mm, většinově muslimská země, ovšem je zde mnoho menšin, náboženských, kulturních, jazykových. A tato země udělala veliký pokrok. Proto právě doufáme v lepší partnerství, bližší partnerství do budoucna. Já jsem členem ASEAN delegace a zároveň výboru pro mezinárodní obchod a proto doufám, že v následujících pěti letech bychom se mohli dostat i k dohodě o volném obchodě s touto zemí. Toto je dobrý okamžik pro diskuzi ohledně těchto záležitostí. Toto je naléhavá záležitost, protože trestní zákonník, se kterým máme tyto naše problémy, argumenty se dostává do procesu ratifikace. Ovšem, v podstatě vlastně Indonésie, musíme říci, že je to funkční demokracie a díky tomu prezident rozhodl o odložení této ratifikace. Právě proto jsme velice dobře načasovali tento okamžik, kde poukazujeme na to, že ne, nedodržují určité mezinárodní zákony, mezinárodní právo, pokud jde o náboženské menšiny, LGBTI osoby, jejich práva, práva žen, politické záležitosti, aktivisté, reprodukční zdraví a zároveň trest smrti. A právě proto, jelikož nás čeká nová komise, tak si myslím, že bychom měli poslat naše delegace do Indonésie prodiskutovat to všechno. Já, jakožto zpravodaj, který se zabýval podobnými téma, tématy, jsme rovněž měli minulý rok se eh, sejít s delegací z Indonésie, která navštívila Evropu, čili opravdu je zde mnoho záležitostí, na kterých můžeme spolupracovat a snažit se o blížší vztahy s touto zemí. Děkuji vám. Děkuji a nyní se dostáváme k panu Čuhodarovi. Doamnă președinte, văd că învățați numele meu. Děkuji, pane předsedo. Tři věci ve mně vyvolávají velké obavy s ohledem na Indonésii. Zákon o rohání, to je neuvěřitelné. V 21. století může být někdo uh, odsouzen kvůli svému náboženskému přesvědčení a dále veškeré ty zákony, které zneužívají práva žen, například to, že trestem odnětí svobody se trestá to, že někdo chce sám si rozhodovat o svém vlastním těle. A ten seznam je skutečně dlouhý, ten seznam těch problematických věcí. Trest smrti, to musíme jasně odsoudit. Musíme od požadovat pozastavení zákona o rouhačství a veškeré zákony, které kriminalizují ženy. Ale já do tedy doufám, že Evropská komise se tomu bude věnovat a Evropská unie musí pomocí svých členských států eh, jednotně tady takto proti Indonésii postupovat. Děkuji. Děkuji. Já bych rád vystoupil k této záležitosti, protože vnímám důležitost základní lidských práv ve světě a roli Evropského parlamentu. Před několika týdny bohužel si pamatujeme že jsme například eh, sice oslavovali Světový den možnosti ehm, potratů, ženy mají možnost konečně rozhodovat o svém těle, ovšem bohužel vidíme, že tomu tak není všude, například právě pokud jde o eh, záležitosti eh, návrhu trestního zákonníku eh, v této zemi. Není to špatné pouze pro ženy, menšiny a LGBT i osoby, ale pro všechny lidi. Evropská unie má silný hlas a my bychom měli bojovat za rovnost. Genderová rovnost prostě nebude nikdy dosažena, pokud pouze polovina našeho lidstva má právo rozhodovat o autonomii svého těla genderová rovnost je základem lidských práv a pane předsedající, my musíme bojovat za tato práva. Děkuji a nyní paní Alice Kunke. Děkuji, pane předsedo. Návrh, který předložila indonéská vláda, je návrhem, který pošlapává základní svobody a práva. Odebírá možnosti ženám, osobám LGBTI a také náboženským menšinám. Omezuje jejich práva a rovněž omezuje manévrovací prostor i pro ty, kteří se chtějí zasazovat o práva jiných, které je chtějí bránit. To, co se nyní v Indonésii děje, patrně povede k tomu, že se zhorší vztahy mezi EU a Indonésií. Proto chceme neustále připomínat indonéské vládě, co jsou lidská práva a také skutečnost, že každá vláda má jednu hlavní povinnost a to je chránit práva občanů, menšin a vůbec lidská práva obecně. Děkuji. Pan Gunnar Beck. Pane předsedo, milí kolegové, Indonésie pro mnohé z nás platila jako taková vzorová země liberálního islámu. Bohužel to již neplatí. Zásahy do svobody smýšlení, do demokracie, nové trestné činy, jako například urážka prezidenta, to je více než ten vzdálivý odvrat od západního svobodného smýšlení a my to tady kritizujeme. Zdá se, že návrh trestního zákonníka byl eh, odložen, alespoň momentálně, a všem stejně se s tím pojí zajímavé otázky. Lidé v Indonésii pravděpodobně nechtějí žít zcela západním způsobem života, ale také ani nechtějí prožívat své náboženství pouze v celá soukromém prostředí. Také asi nechtějí, aby se nějak více rozšiřovala charta základních práv. Prosím, ale paní Merkelová tvrdí, že svět přichází do Evropy, aniž by odložil své tradiční hodnoty. Evropská unie si importuje konflikty hodnot, což koliduje s naší domácí kulturou, Eh, vede to přes přílišné politické korektnosti a ke trendu k sekularizaci. Eh, vedle sebe žijí a daří se jim paralelní společnost. Jeden filozof říká, že takovéto konflikty se nazývají pluralismus hodnot. Realista Hegel vidí řešení pouze v právu silnějšího. Oba dva ovšem varují před společenskými experimenty. Jinak to vidí zelený poslanec či bývalý poslanec Kon Bendit. On píše, že pokud se setkávají cizí kulturní okruhy, tak vlastně natrvalo se zakládá na konflikty. Multikulturální spole- kulturní společnost je tvrdá, rychlá, krutá a je málo solidární. Nese sebou obrovské sociální nerovnosti a nerovnováhy a má tendenci rozpadat se do celé řady malých uskupení a komunit. Jejich soudržnost a také závaznost jejich hodnot se potom ztrácí. Indonésie není v první řadě náš problém, ale lidé jako Kon Bandit, kteří propagují nesolidární společnost, která nemá své vlastní jádro a vnitřní soudržnost. To si on přeje. Přeje si to pro Indonésii a také pro nás. Děkuji vám. Na jednu minutu má nyní slovo pan Charlie Weimers. Děkuji, pane předsedo. Trestní zákonník v Indonésii má své kořeny v době koloniální, proto je třeba ho zreformovat. Bohužel, návrh nového trestního zákonníka není v souladu s mezinárodním právem. Aktuální vývoj v Indonésii směrem k islamismu se v návrhu zákonníka odráží. Tento návrh si můžeme vyložit tak, že oni se snaží uznat právo šaria. Celá řada lokálních zákonů se řídí podle práva šaria, to znamená diskriminuje menšiny, ženy a nedovoluje svobodu projevu. Existují zákony proti rouhání, je tam rovněž diskriminace nemuslimských náboženských menšin, rovněž křesťanů. Evropská unie musí zcela jasně ukázat, že zde jde o to, mít buď partnerství se svobodným světem, anebo zavést čary. Jedno z toho. Děkuji. Pan Kola Kušič. Je... Děkuji za slovo, pane předsedající. Evropská unie je jedním z nejsilnějších ekonomických hráčů ve světě. A samozřejmě že máme určité právo poučovat, ovšem v tomto konkrétním případě to je špatná cesta. Já si myslím, že tato usnesení jsou velice slabá, země, kterým směřují většinou, stejně nic nedělají. My se zde opakujeme a já si myslím, že to je opravdu špatné. My bychom měli postupovat jinak a ne předkládat pouze nějaká uh, rozmělněná, slabá usnesení. Musíme prostě po těchto rezolucích um, uplatňovat i sankce. Sankce, které se musí proti těmto zemím uh, uplatnit, aby země věděly, že to má své následky. Vážený pane předsedo, nový trestní zákonník v Indonésii je původem tohoto usnesení. A byl důvodem protestujících po celé Indonésii velkých manifestací v západní Papuje. My bychom rádi vyjádřili naši podporu opozici těm, kteří jsou proti tomuto zákonníku, protože tento zákonník kriminalizuje elementy, které se týkají identity osoby samotné, její privátní sféry. Týká se to svobody víry a svobody smyšlení, svobody eh, disponovat svým vlastním tělem a způsobem, jak se lidé projevují. My chceme velice kritizovat tyto skutečnosti a také veškeré ty reprezálie, které v zemi probíhají. A navíc eh, tento zákonník, eh, k tomu se ještě přitává zákon, který byl přijat, který odubírá práva Národní komisi pro boj proti korupci. Takže tady jsme právě přesně v té oblasti, kde eh, zákon by měl být restriktivní a měl by zarostit pra- rovnost všech před zákonem a zajistit právní stát. Na závěr bych ráda ještě eh, připomněla, že Evropská unie měla vždy pozitivní vztahy s Indozený. Máme tady partnerství pro spolupráci a každoroční dialog o lidských právech. My tedy velice očekáváme právě hodně od tohoto dialogu o lidských právech, který se bude konat letos v listopadu. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Strugariu. Děkuji, pane předseda, budu pokračovat romonsky. Vážený pane komisaři, milí kolegové, Evropská unie má dohodu o partnerství a dohodu o spolupráci s Indonésií a to od roku 2014. A nyní jsme konfrontováni s touto situací. Má být přijat eh, nový trestní zákonník, který v sobě obsahuje články, které jasně pošlapávají práva žen, menšin, sexuálních menšin a také omezují právo na svobodu projevu a také e, předešlým zákonem byla oslabena práva Komise pro boj proti korupci. Nebylo vyhodné nyní tedy v Evropě přijmout něco jako magnického zákonník. I před takovými to problémy zavíráme oči a tím se stáváme komplici těch, kteří poslabávají práva v takovýchto zemích. I nadále s nimi ovšem máme hospodářské vztahy, jejich peníze se nám líbí, nevadí nám, přichází do Evropské unie, i když pochází od diktátorů. A máme jednu otázku. V usnesení Renew jsme měli odstavec, který se týká svobody tisku, toho, jak důležité je, aby novináři nebyli zastrašováni, ale ve společném usnesení byl tento odstavec vypuštěn. Kde zůstává naše koherentnost a naše upřímnost?

Uh, Děkuji. There are more than pane předsedo. Je zde více než 18 problematických článků. Ty se objevují v návrhu trestního zákoníku Ty by mohly ovlivnit a omezit občanské svobody. Jsou zde návrhy, ustanovení, které poškozují ženy, osoby z komunity LGBTI, náboženské menšiny a další. Jsou zde články proti svobodě vyjadřování. Tyto články neodpovídají mezinárodním lidským právům a nejsou schopny tedy uspět v případě jakéhokoliv mezinárodního přeskoumání. Jakýkoliv parlament nesmí regulovat Eh, soukromý život, do koho se zamiluje člověk, nemůže regulovat eh, rozhodnutí ohledně vlastního těla, jako je omezování ženy v rozhodnutí se, co se týče potratu. A já vím, že přístup k bezpečnému potratu, přístup k antikoncepci může zachraňovat životy. A já bych ráda, aby indonéské úřady tyto problematické články které patří do minulého století, vyňali ze svého návrhu. Že se přihlášil o slovo pan Tok a paní Gibson, takže nyní má slovo paní Gibson. Thank Děkuji za slovo. Já skutečně jsem překvapená, zároveň zděšena z toho, že v roce 2019 jsou zde pořád zákony, které diskriminují a které se snaží nějakým způsobem regulovat základní lidská práva, jako například nemanželský sex nebo v podstatě to, že lidé, kteří se milují, se nemohou se zdát, mohou se zdát a tak dále. Čili já skutečně jsem velice ráda, že zde stojíme a bojujeme za práva LGBTI komunity, ženy a ostatní, kteří jsou diskriminováni v Indonésii. Děkujeme, pan Poučák má slovo. Děkuji, pane za slova. já bych se chtěl připojit ke svým kolegům pokud jde o odsudky stran tohoto nového návrhu

na závěr naší rozpravy vystoupí komise, za komisi pan Mimica. You, Děkuji, pane předsedo, vážení poslance, vážená poslankyně, stabilní demokracie v Indonésii, svobodné volby, eh, aktivní média, eh, fungující občanská společnost. To vše se za poslední roky posunulo vytvořil se právní rámec na ochranu lidských práv, zlepšily se demokratické svobody, dlouhodobý proces modernizace desetiletí starého trestního zákonníku přinesl určité pozitivní vlivy, jako je třeba omezení možnosti trestu smrti. Ovšem v celé řadě otázek souvisejících s lidskými právy se objevila kritika jak na národní úrovni, tak i na mezinárodní úrovni. Evropská unie sleduje velice bedlivě mm, po mnoha léta snahu přepracovat trestní zákonník a věc řeší s vládou mezinárodními partnery, občanskou společností. Některé z těch kontroverzních pozměňovacích eh, návrhů, včetně například eh, rouhání, včetně kriminalizace mimo manželského sexu, včetně například eh, života a bydlení lidí, kteří nejsou sezdáni, včetně práv žen, komunity LGBTI, včetně práv náboženské menšiny. To vše se zde objevilo a my v tuto chvíli nazýváme, eh, aby Indonésia, která není stálým členem Komise OSN se postavila za lidská práva, základní svobody a chovala se podle toho. Evropská unie několikrát oslovila indonéské úřady v dané věci. Například v roce 2018 delegace EU a členské státy se sešly s ministrem spravedlnosti a lidských práv a pak v létě tohoto roku proběhlo zasedání s různými parlamentními výbory na toto téma. Došlo k zásadnímu vývoji. Některé některá ustanovení zmizela, jako například ustanovení týkající se eh, vztahu osob stejného pohlaví. A prezident tehdy přistoupil k odložení hlasování o novele trestního zákonníka. Tehdy se hovořilo o tom, že se to přenechá až novému parlamentu, který měl začít v říjnu tohoto roku. A na následujícím výročním dialogu EU-Indonésie, který proběhne 8. listopadu v Bruselu. Evropská unie bude nadále trvat na tom, aby došlo k dalšímu přepracování návrhu trestního zákonníku a budeme znovu apelovat na závazky a povinnosti Indonésie na mezinárodním poli, abychom zajistili ochranu eh, občanských a politických práv. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát panu komisaři a na závěr naší do... rozpravy musím oznámit, že byly předloženy, bylo předloženo senom návrhu usnesení jednotlivých politických skupin. Tímto je rozprava u konce a hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Tímto přerušuji naše zasedání až do 12. hodiny. Presidente! Parlamento ha deciso di assegnare Děkuji, Evropský parlament se rozhodl. Dobrý den, ostatně. Dobrý den, prosím, usaďte se. Vážení kolegové, parlament rozhodl, že Sacharovovu cenu za svobodu projevu a smýšlení udělí panu Ilhamu Tohtimu. Ilham Tohty je docent pro hospodářskou vědu a je zástupce práv ujgurské menšiny v Číně. Velice se zasazoval o to, aby došlo k lepšímu vzájemnému pozorní, porozumění mezi Ujgury a Číňany a za to byl uvězněn na doživotí. Evropský parlament ho podporuje, podporuje jeho práci a požaduje, aby byl neprodleně propuštěn. Un altro annuncio riguarda Další oznámení a tady jde o etický kodex a podle etického kodexu v oblasti ve finančních záležitostech a třetu zájmu bylo rozhodnuto 24. října 2019. Rozhodnu jsem tedy, že budu jmenovat paní Danu Tuhybnerová, pana Juliano Fisatina, paní Karen Melchior, paní Heidi Hautelu a pana Buržová. Jmenoval jsem je členy poradního výboru pro etický kodex poslanců. Dále jsem jmenoval pana Grofse Anemance, pana Helmuta Šolce náhradníky poradního výboru pro etický kodex poslanců. Vážené kolegyně a vážení kolegové, včera jsme měli rozpravu o vojenské intervenci Turecka na severu Sýrie. Jeden člen eh, parlamentu všem se zachoval tak, že to bylo naprosto nepřijatelné. Tato osoba se agresivně vyjádřila na adresu kolegů a na adresu našeho parlamentu. Ještě jednou bych rád zdůraznil, také v souladu se stanoviskem konference předsedů, že takovéto chování již nemohu akceptovat bylo to chování, které porušilo důstojnost Evropského parlamentu a narušilo jeho pověst. In base, in base all'articolo... Na základě článku 165.1 jednacího řádu Evropského parlamentu jsem rozhodl, že uvalím sankci neboť byl porušen článek 10.3. Týká se to pana Angeličoka, který se nevhodným způsobem choval, hodil na zem objektem, předmětem a tento předmět hodil zde do středu našeho sálu. 14 dní nedostane denní diety a nebude mít také právo účastnit se aktivit Evropského parlamentu, a to po dobu pěti dní. Týká se to aktivit, kde parlament se setkává, kde se setkávají výbory a delegace a tento základ e, začne dnem 5. listopadu. Přirozeně má možnost hlasovat i nadále zde na plénu ale musí dodržovat veškerá pravidla, které vy, která vyplývají z kodexu kování. Má rozhodnutí jsem zaslal dotčenému poslanci a on má právo podat námitku proti mému rozhodnutí, což může učinit souladu s článkem 65.7. Vážení kolegové, vážené kolegyně, od počátku parlamentní práce po volbách jsme bohužel eh, byli svědci toho, že tady došlo k jistému jednání poslanců, které nebylo v pořádku. Týkalo se to jak chování, tak eh, vyjadřování, protože jsem dotčeným osobám eh, zaslala dopis a čekám na jejich reakci. Jsme velice tolerantní v našem parlamentu. Svoboda v parlamentu je něco, co je pro nás zcela zásadní. Ovšem výběr slov a chování musí být vhodné, musí být přizpůsobeno naší instituci. Děkuji vám. Prego, onorevole Moreno. Pan Moreno. Gracias, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych vám dnes vyprávěl a jsem zavalen emocemi o historickém vývoji ve Španělsku, k kterému nyní dochází v mé zemi ve Španělsku. veškerými právními zákonami byly převedeny tělesné ostatky diktátora Franka z veřejného mauzolea na veř- veřejný hřbitov. Prosím o klid v sále. Došlo tedy ke exhumaci tělesných ostatků diktátora Franka a tím premiér Sanchez splnil slib, a navrátil Španělsku zpět demokratickou důstojnost. Ukazujeme takto, že Španělsko je velká demokracie, moderně otevřená, která nyní uzavřela s konečnou platností kapitoly svých dějin, jednu kapitolu, která byla velice tragická. Dnes bychom, eh, myslím, měli si vzpomenou na veškeré demokraty, oběti občanské války a frankismu. Já děkuji svým prarodičům a svým rodičům za jejich oběť. Demokracie zvítězila a my jsme nyní zde v demokratickém parlamentu. Děkuji vám. Yeah. E děkuji. E Děkuji. A nyní se dostáváme k hlasování. Situace osob LGBTI v Ugandě. Odstavek 4 jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o, celým, o celém textu jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A nyní usnesení pěti politických skupin o Egyptu. 14. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 16, první část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Pozměňovací návrh dvě jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění U ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po úvodním ustanovení U je to jednička, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o celém textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A pokračujeme. Budeme hlasovat o usnesení o trestním zákonníku v Indonésii. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 8 ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato třetí část. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Návrh jedna. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Návrh pět. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh dvě. jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. My hlasovat o celém textu, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pokračujeme, jsme u zprávy pana Omadžího, finanční pomoc členských států eh, pro zmínění velkých finančních zátěží, které vzniknou v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Je to single vote, končím hlasování. Přijato. Pan Omarži, prosím. No. Non funziona. Mikrofon nefunguje. Takže prosím použijte mikrofon kolegy. A ah, eko, eko, eko. Yes. Perfect. Monsieur le Président, merci. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, je to 59.4, to je článek našeho řádu a rád bych požádal, aby celá tato záležitost byla opětovně odeslána výboru REGI, protože předpokládáme, že dojde k meziinstitucionálnímu jednání. Děkuji. Ano, to byl ten návrh kolegy Foramenčího. Hlasujeme, kdo je pro tento návrh, kdo je proti. Zdrželi se, přijato což znamená, že to bude vráceno do příslušného výboru, tak, aby mohla být zahájena meziinstitucionální vyjednávání. A nyní námitka podle článku 112, částečně udělení povolení použití oxidu chromového. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, respektive zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A nyní dopady úpadku skupiny Thomas Cook, pozměňovací návrh 8, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Prosíme, eh, je zde přihláška o slovo? Es una cuestión de orden en el apartado 18. Ano, mám tady technickou poznámku. Odstavec 18, 18 2 u Tomase Kůka. Tady jsme hlasovali špatně, my jsme chtěli hlasovat pro. Tedy my jako EPP jsme hlasovali špatně, chtěli jsme hlasovat pro. Paragrafo 10. Per... Ano, tedy odstavec 18, kde pro? Proti, zdrželi se jeden. Jmenovité hlasování o jedničce zahajují. Končím. Zamknuto. Dvojka zahajuji. Končím. Zamítnuto. Trojka. Jmenovité hlasování. Končím. Přijato. Čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pětka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 14 ve dvou částech. První část jmenovitě. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování.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 Šestá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod odůvodnění je původní text pro, proti, strželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, strželi se, přijato. A nyní hlasujeme o celém textu, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní aktuální stav zveřejňování informací o daní z příjmu ze strany některých podniků a poboček. Hlasujeme o celém textu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky. Odstavec 2, návrh 3, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. E, návrh 1, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Je to odstavec 3, pozměňovací návrh 1 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ostave 4, návrh 4, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 13, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 14, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 17. Pro? Zahajuji hlasování, tedy končím hlasování. Zamítnuto. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamknuto. Druhá část odpadá. Návrh 12, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Desítka, první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato druhá část pro. Proti zdrželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 18, zahajuji hlasování. E, omlouvám se, říká pan předseda 18, pojďme návrh 8. Tedy odstavec 18 byl přijat a nyní pozměňovací návrh 8, jmenovité hlasování. Zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka pro, proti, strželi se, zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Dvojka, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. A hlasujeme o textu jako celku, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pátrací a záchranné akce ve středozemním moři. Návrh usnesení frakce EKR hlasujeme o celém textu pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní návrh usnesení skupiny ID pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní návrh usnesení skupiny EPP jako celé, kde pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní návrh usnesení výboru LIBE, odstavec 1, návrh 41, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamknuto. Návrh 42D, jmenovité hlasování. Kjuře. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 17. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jednička. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dobře, ověříme jedničku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to původní text, který tímto vypadl a je, hlasujeme o 43D. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 44 a 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60D. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 45D. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 46. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 21D 47D. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 29. 29. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49D. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2 vypadl. 63D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Až nyní končíme hlasování. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 64 ve třech částech. První část. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Dvojka, druhá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 50D. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 65. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 51D. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66. První část. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 53D. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 79 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Osmdesátka. První část. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Návrh 54. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 68. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 69. Tři části. První část hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Třetí část. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 70. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 71. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 72. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 55D. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Můžeme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. 26D, 57D. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Je návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Prosím, zvedejte pořádně ruce. Končím hlasování. Přijato. Původní text ve dvou částech. První část vypadla, druhá část rovněž vypadla a dostáváme se k 58D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 73. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní text ve dvou částech. To nám vypadlo, takže to bude třicítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení. Pro, proti, zdrželi se. Sedmička. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 9. Můžeme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. 10D, 33D, Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. 34D. K úvodnímu ustanovení L hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení M hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. To byla 35 KD. A nyní to máme návrh 11. Zahajuji hlasování. Úvodní ustanovení O. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13D, 37D, co jsou identické návrhy, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 38D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 76. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 15D. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39. Hlasujeme nyní. 39. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 16D a 40D. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení v této pozměněné formě. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Passiamo V tuto chvíli přistoupíme k dalšímu hlasování, což je zahájení jednání o přistoupení. Pan López Aguiar má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se dovolil vystoupit alespoň krátce. A znovu si připomínáme úmrtí 39 lidí, obětí mafie, která se zabývá pašováním lidských bytostí. Jsou to úmrtí na pevnině, úmrtí na moři, a v tuto chvíli jenom kvůli dvěma hlasům nemůžeme vyslovit svoji solidaritu. Nejenom s těmi, kteří zahynuli na moře, ale i s těmi dalšími. Měla by, měl by zde být dán mechanismus evropských záchranných akcí. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli již přistoupíme k zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonii a Albánii. Máme zde návrh šesti politických skupin. Eh, Pozněcí návrh čtyři, pro, proti, eh, zdržel se. Eh, zamítnuto jedna. Zahojí hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 15, první část, zahojí hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Zamítnuto. Pan Zdechovský se hlásí, prosím. Vážení kolegové, já mám jen krátký ústní pozněcí návrh. Chci uspustit pouzornit na eh, odpovědnost francouzského prezidenta, pokud jde o zahájení vyjednávání o přistoupení. Chci upozornit na jeho odpovědnost, na jeho stanovisko k rozšíření, což ničí uh, důvěryhodnost Evropské unie, jakým způsobem to téma uchopil pan Macron. Quindi, quindi c'è stata questa proposta, ci sono contrari. Vyslechli jste se návrh, chce se někdo vyslovit proti? Eh, v tom případě budeme pokračovat. A o ústním pozměňovacím návrhu nelze hlasovat. Máme zde pozměňovací návrh číslo 16, eh, ustanovení 2. Zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 12, zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Pozněcí návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozněcí návrh číslo 13. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, pozněcí návrh 2, kdo je pro, zahoji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14. Eh, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 10. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato pozněcí návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Původní znění, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozněcí návrh číslo 7, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 8D, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Úvodní ustanovení A, kdo Kon- zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Uh, úvodní ustanovení B. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení I. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustano... Eh, pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasujeme o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a přeji příjemnou cestu domů. Děkuji za spolupráce. V tuto chvíli přerušíme na chvíli jednání na několik minut. Já bych vás poprosila, aby ti kolegové, kteří opouštějí sál, aby tak eh, učinili, aby dostali prostor ti, kteří budou chtít vysvětlit své hlasování. OK. Akkor rátérünk Děkuji vám. V tom případě zahájíme a zahájíme vysvětlení hlasování, jednak účinky úpadku skupiny Thomas Cook. A první na programu je pan Howard, který dostane slovo jako první za socialisté a demokraté. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Pád skupiny Thomas Cook má závažný účinek na spotřebitelé, zaměstnance a podniky v Evropě. Předpokládá se, že je to 21 tisíc zákazníků ve Spojeném království, kteří čekají na prostředky na vrácení platby za eh, Tomasku Gatwick. Eh, největší čartrové letiště je největší zaměstnavatel kolem města Kruly které závisí právě na zaměstnavateli Cook. A Já jsem rád, že to e, Evropský parlament apeluje na lepší analýzu tohoto pádu, abychom byli schopni příště předvídat situace podobného typu. Toto usnesení také upozorňuje na možnosti, globalizace a fondu pro přizpůsobení se globalizace, abychom pomohli těm, kteří přijdou o práce. A vláda Spojeného království by měla tyto prostředky využít, aby zajistila pomoc a rekvalifikaci pro ty, kteří hledají práce. Já bych rád, aby ministr zahraničí tak učinil co nejdříve to bude možné. Děkuji vám. Děkuji. A další je pan Palmer, prosím, za SAD, pan Palmer. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já když jsem, já když dneska v Lestru vystoupím z vlaku, tak okamžitě tam uvidím sochu Tomase Kuka. Je to taková připomínka tohoto člověka, jeho biznesu a vlastně to, co začal organizovat Eh, v roce 1885, to znamená tu první cestu do Bruselu, do Evropy, do Štrasburku, toto jsou města našeho parlamentu. Vlastně první účastníci této první cesty Tomase Kuka neměli možnost nějaké ochrany atolem nebo Evropskou unii. A my prostě musíme zajistit to, že všichni ti, na které dopadl kolaps této společnosti a pracující Eh, tohoto podniku budou ochráněni a samozřejmě, že se poučíme z tohoto obrovského úpadku, který měl dopad na 600 tisíc cestujících a mnoho tisíc pracovníků nejen ve Velké Británii, ale v celé Evropě. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to je pan Bellamy za EPP. My jsme skutečně vážní poslanci. My jsme hovořili o tomto usnesení, hlasovali jsme um, zase i například o Turecku, kterého se týká i možné přistoupení do EU. A já bych ale řekl, že mě překvapuje v podstatě vlastně tato záležitost, pokud jde o to, jak jsme hovořili o této problematice. Ano, jsou to pro- problémy nejenom naše, ale i mm, mm, my samozřejmě nesmíme věnovat tolik času jenom tomu, že věnujeme, že udělujeme nějaké poučky eh, zbytku světa světa. vždy my máme obrovské problémy. My skutečně musíme chránit to, co chráníme ve světě i u nás. E, a zároveň naše e, země samozřejmě musí mít určitou suverenitu v některých záležitostech, pokud hovoříme o Evropské unii, o demokracii v některých zemích, v Polsku například. My chceme reagovat a nějakým způsobem kontrolovat jejich vnitřní věci. Máme vůbec právo my ve jménu těch, kteří nás volí, postupovat tímto způsobem. Prostě, když hovoříme o spravedlnosti ve světě, my, prá- my nesmíme eh, pouze komentovat to, co se děje v jiných zemích, ale musíme samozřejmě

Děkuji vám. Další bod, prosím. A informace k daní z příjmu u některých podniků a poboček. Je, jsou to zprávy podle jednotlivých zemí. Je to téma opět tedy k vysvětlení hlasování. A první na programu je Paní Skotka, to prosím. A veřejné výkaznictví a toto pravidlo z roku 2015. Banky tvrdily, že tím přijdou o práci, zatímco nadále krásně prosperují, přitom platí svůj podíl na dani. Ne, nedivím se vůbec, že se tomu brání, ale Evrop, evropské vlády to nepodpoří. Uh, podnik, podnikové právo a skupina k podnikovému právu se má sejít zítra, aby projednali eh, toto stanovisko. Zdá se, že německ, německé eh, stanovisko se mění. Členské státy musí prolomit zamrzlou radu, aby se zajistil transparentní reporting ze strany právnických osob. Pakliže evropské korporace znamenají jednu věc, musí znamenat spolupráci v oblasti řádně financovaných veřejných služeb

Děkujeme. Pokračujeme dalším bodem na pořadu jednání. Turecké vojenské operace eh, na severu Sýrie a jejich dopady. A bude se vysvětlovat hlasování jako první paní Joron. Vážení kolegové, děkuji. Turecká agrese v severní Syrii je flagrantním porušením humanitárního a mezinárodního práva, porušení syrské suverenity. Je nepochopitelné, že eh, eh, nebylo kritizováno Turecko za to, že útočí na Kurdy, naše spojence v boji proti islámskému státu. Hrozí návrat islámského státu a nových migračních vln. Tím nám vyhrožuje i Turecko. A to ukazuje, jak důležité je chránit naše vnitřní i vnější hranice. Evropská unie byla schopna eh, během ukrajinské krize uštědřit sankce Rusko. A jak je tedy možné, že Turecko může eh, udělat invazi do severní Sýrie a nevyvolá to žádnou naši reakci? Musíme jednat eh, hned, především zastavit zastavit veškeré platby této země, veškeré finance pro Turecko v rámci předvstupní pomoci a v rámci dohody EU-Turecko o migraci musí být pozastaveny. Dále je klíčové eh, zajistit mírový proces na multilaterální úrovni se zahrnutím syrské vlády. To je jediný způsob, jak vyřešit tuto krizi. Děkuji. Bruna. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je paní Bruna. Děkuji, paní předsedkyně. 9. října turecká armáda udělala invazi na sever Sýrie. To se dotklo kurských složek, které bojovaly proti islámským, islámskému státu. Na e, civilistech se páchají zvěrstva a navíc byly propuštěni mnohí džihadističtí věční. Toto odsouze, vězni. Toto odsoudili členské státy E, a je třeba udělat ekonomické sankce proti Turecku, ale zatím to EU neudělala. Turecko nás vydírá migranty, měli bychom definitivně je ukončit eh, proces eh, přípravy na přistoupení Turecka. Turecko není evropské ani z hlediska hodnot, ani z hlediska kultury, ani z hlediska zeměpisu, ale EU to neudělala. Minimem je, aby přestali platit miliardy eur. Náš pozměňovací eh, návrh byl zamítnut více než pětisty hlásy od socialistů po pravici a tito poslanci činí z Evropy komplice Turecka. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Bompár. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, usnesení k vojenské operaci Turecka na severovýchodě Sýrie jde správným směrem, protože odsuzuje tureckou agresi, protože vyžaduje zastavení této operace a e, návrat tureckých, e, turecké armády z Rožavy. Navíc porušuje e, syrské hranice, je třeba respektovat tyto hranice, také všechny náboženské menšiny. Proto podporuji toto usnesení, ale mělo jít ještě dál. Měla se více eh, odsoudit vražda kurdské aktivistky a zvláště dnes jsme měli požádat o rozmístění modrých přeleb OSN a vyhlásit bezletovou zónu, tak abychom chránili Kurdy a bránili také jejich právo na sebeurčení uvnitř syrského státu. Kurdové jsou naši spojenci, nezapomínejme na to. Děkuji.

politiku hájí země euroatlantické civilizace. děkuji. děkujeme vám mnohokrát kolega Horvud za Renew jako další. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já jsem hlasoval pro co nejsilnější možné odsouzení eh, invaze prezidenta Erdogana do severní Syrie. Když jsem viděl, jak Erdogan s Putinem se snaží tak nějak eh, ošetřit eh, tuto otázku kvůli svému vlastního svědomí, tak to byl skutečně temný den pro sever Sýrie, Kurdistan a celý region. Vina za tyto události je podle mě na prezidentu Trumpovi, který zradil své kurdské spojence. Jsem velice rád, že Evropská unie k tomuto zaujímá silné stanovisko ve velmi nebezpečném světě, kde lidská práva a práva menšin se zdají být neustále ohrožena a kdy naši spojenci jako USA jsou aktuálně takto nespolehliví. Nikdy nebylo jasnější, že všech 28 členských států EU, včetně Spojeného království,

na druhou stranu ale eh, přeci jenom tady něco schází netvařme se že ta situace je úplně černobílá

jako další následuje, následují e, eh, záchranná a vyhledávací operace ve Středomoří. Jako první bude vysvětlovat hlasování paní Šojdrová. Děkuji za udělení slova, vážená paní předsedající já jsem tento návrh usnesení nepodpořila nepodpořila jsem také řadu pozměňovacích návrhů a vítám to že nakonec tato rezoluce eh, o dva hlasy sice tedy těsně ale neprošla

A toto usnesení dnes bylo odmítnuto dvěma hlasy a to je špatný den pro tento parlament. A tato otázka je samozřejmě komplikovaná. Měli bychom pohnat k odpovědnosti pašeráky lidí. Ano, to bychom měli udělat. Ale já si myslím, že eh, je také jasné následující. Jde o to, jestli podporujeme eh, to, že zachraňovat eh, děti, rodiče, rodiny, kteří se topí ve moří a kteří prchají před pronásledováním a válkami, je dobře nebo špatně. Já jsem dnes hlasoval pro eh, řádný mechanismus eh, eh, hledání a zachraňování ve Středomoří. Chci, aby pašeráci se dostali před spravedlnost. A já si myslím, že to je otázka naprosto základního lidského cítění. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo panu Brudinskému za EKR. Bardzo dziękuję. Paní Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení kolegové. Jsem velice rád, že můj hlas přispěl k tomu výsledku u hlasování o usnesení pana Lopese Aguilara. Jsem rád, že usnesení bylo zamítnuto. Je mi jasné, že to je téma vyvolávající mnoho emocí zazněla zde slova, která byla téměř takovým citovým vydíráním. A dnes veřejné mínění v EU může mít pocit, že se stalo něco špatného, ale tak tomu není, dámy a pánové. My jsme zamítli usnesení, které vlastně povzbuzovalo stovky tisíc lidí, kteří hledají lepší život, aby odjeli na pobřeží Tuniska, Libie, Maroka a následně se přesouvali do Evropské eh, unie. Tím bychom jenom podporovali biznis eh, převaděčů, eh, kdy nevládní organizace si dnes konkurují se zločineckými organizacemi. Já jsem bývalý ministr vnitra, jako takový jsem se o to hodně zajímal, viděl jsem mnoho údajů, které ukazují, že dochází k obchodu s lidmi

Děkujeme vám. Tím uzavíráme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. Zahájení přístupových vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Jako první dostane slovo paní Šojdrová. Děkuji. Já bych chtěla vysvětlit, proč jsem podpořila usnesení Evropského parlamentu, které eh, kritizuje postup vlád francie dánska i nizozemska

není dobrý trend. děkuji. děkujeme mnohokrát jako další paní joveva za renew. zakaj sem glasovala za resolucijo glede blokade přístupních pogajanj? já bych chtěla vysvětlit proč jsem hlasovala pro usnesení o zahájení přístupových jednání. A kvůli krokům jednoho členského státu je zde ohrožena budoucnost celého regionu. Já nemohu přijmout francouzský postoj. Ehm, Moje země, eh, Slovinsko a Severní Makedonie, my jsme byli dříve součástí jednou zemí a eh, moje matka je ze Severní Makedonie. Já jsem eh, člověk, který skutečně ví, jaké to je, když vám někdo něco leta slibuje a poté nakonec nic nedostanete. Zahájení přístupových jednání by byl signál který eh, Severní Makedonie a eh, Makedonie potřebují, aby bylo potvrzeno, že směřují eh, dobrým směrem. Samozřejmě potřebujeme reformy v EU. Tyto země také potřebují reformy, ale co chci zdůraznit, je zahájení jednání. To, že jednání nebyla zahájena, to je obrovské nebezpečí. Děkuji a nyní pan Brodžinský za EKR. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Při rozpravě, která se konala včera, naslouchal i předseda parlamentu Severní Makedonie, a my jsme tady eh, řekli dost eh, arrogantních, nepříliš chytrých věcí, což vyvolávalo dojem, že představitelé velké, velkých států se mohou s pohrdáním dívat na ty menší země. Eh, na slovanskou zemi, jako je Severní Makedonie. A mě to připomíná co říkali historikové, například eh, pokud jde o Bonaparta. A to mi hned připomíná francouzského eh, prezidenta. To, čeho se dopustil, to nebyl omyl, to byla zásadní chyba. Protože kdyby si uvědomil, jaký jsou tito eh, lidé, slovanský národ ze Severní Makedonie, tak by takto nejednal. Také musíme mít na paměti, co řekl Churchill o, o Balkánu.

Děkujeme vám. Tímto jsme uzavřeli vysvětlování hlasování a já odručuji zasedání do 15 hodin. Takže opětovně zahajujeme naše jednání. Zápis ze včerejšího jednání a i texty jsou k dispozici, jsou nějaké připomínky. Není-li tomu tak, tak tím pádem jsme to schválili. The item on the agenda is oral question to the commission. Máme zde ústní, ústní návrh eh, k zodpovězení komisí, k eh, ustanovení do funkce pana ředitele Farkasa, generálním ředitelem AFM. Já bych vás chtěla upozornit na to, že pokud jde o proces Catch the Eye a modré karty, tak je možné použít jak standardní systém, stávající systém, tak i systém nový elektronický. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste vždy měli u sebe hlasovací karty. Pokud byste se chtěli zapsat na Catch the Eye, tak můžete tak učinit okamžitě, nemusíte čekat na konec zasedání. V tuto chvíli již zahajuji debatu a dávám slovo panu Tankovi, který je autorem této otázky k ústnímu zodpovězení. Děkuji, paní předsedající, děkuji, že jste vysvětlila i proces Catch jsem za to moc rád. Nedávno bylo oznámeno, že Alan Farkas, generální ředitel ABE, se sta, stane generálním ředitelem AFME. To je neuvěřitelné. To je dechberoucí, že někdo, kdo dohlíží v daném sektoru se stane hlavním lobbystou. EBA má dohlížet nad bankovním sektorem Evropské unie, má stanovovat základní normy týkající se finančního nařízení. Tím pádem je EBA naprosto zásadní, pokud jde o dohled nad finančním sektorem. Zároveň je to cíl eh, lobistických útoků ze strany odvětví, zvláště v AFME, kde technické zázemí, odborné zázemí, které se soustředí na eh, implementaci toho, co připraví EBA, tím je jeho role ještě více vymezená a proto je pro mě velice překvapivé, že výkonný ředitel EBA se stane generálním ředitelem AFME. Je to bankovní lobby, které se tím pádem dostává do nitra samého ústředí a tím pádem banky budou schopny úspěšně ovlivňovat klíčové složky nové legislativy. A co je ještě horší, eh, pracovníci EU z toho nabedou špatného dojmu, že ve chvíli, kdy máte přátelé na správném místě, máte možnost regulovat a ovlivňovat eh, tyto záležitosti to je něco, co otevírá dveře dalším možným pobítkám. Je potřeba tomu zabránit. Článek 16 služebních předpisů EU říká, že pracovníci EU nemoh- se ne- musí vyhnout jakékoliv lobistické funkci po uh, jeden rok. A zde se jedná o základní popis pracovní činnosti. Je tedy možné, aby se vyvaroval kontaktu s svými hlavními kontaktními osobami, hlavními spolupracovníky. Povede to tedy k střetu zákonných legitimních zájmu Evropské unie a je také po, povrchní říci, že už to není správně dohledový orgán, protože to je dohledový orgán a jde zde o přesun této osoby. Jde o otáčející se dveře a to není dostatečné pro zablokování těchto nežádoucích účinků. Pokud pan Farkas bude schopen nastoupit do této funkce, potom to může učinit každý z Evropské unie a článek 16 by tím pádem byl úplně k ničemu. My jsme včera uh, připravili petici s 58 neziskovými organizacemi. Řada lidí je frustrována, zklamána nebo přímo rozčílena z toho, co se děje. A jménem občanů EU bych chtěl říct, máte pocit, že tento přesun jí odpovídá etickým standardům Evropské unie. Souhlasíte s tím, že by měl zůstat eh, ve své funkci do konce ledna? Vynaložíte tlak na EBA, aby tato eh, změnila své stanovisko? Co učiníte, aby naše etické standardy byly uplatňovány i v praxi, abychom se vyvarovali příštích možností eh, a tudíž se vyvarovali toho, že by lidé ztratili důvěru. Děkuji. Děkujeme a nyní dáváme slovo panu komisaři Mimicovi. Prosím. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Evropský orgán pro bankovnictví, EBA, má samozřejmě závazky vůči služebnímu řádu, to znamená, je to skutečně komplexní etický kodex pro instituce Evropské unie. Pokud jde o další zaměstnání, tak tam jsou určité restrikce, které jsou tam stanovené. Bylo to posíleno reformou služebního řádu z roku 2014. Pokud jde o EBA eh, e a jejich výkonné orgány, je to vlastně jejich výkonný orgán, jejich rada, je zodpovědná za to, aby uplatnila restrikce ohledně dalšího zaměstnání svých zaměstnanců. Tyto požadavky by měly být uplatněny i na pana Farkaše, pokud jde o jeho zapojení do, asoci- do eh, asociace AFME. Zástupce Evropské komise nemá možnost v této radě orgánu EBA hlasovat ale i přesto jsme členy této rady, to znamená, že se můžeme zapojit do diskuzí tohoto orgánu. V tomto kontextu jsme žádali, aby přístup ze strany EBA byl nesmírně přísný, pokud jde o jeho odchod z tohoto orgánu, aby to bylo v souladu se služebním řádem rozhodnutí výkonné rady EBA zahrnuje omezení, pokud jde o odchod pana Farkaře ze svého stávajícího postu z EBA. Zatímco jsou zde i určitá omezení v rámci zaměstnání, současného zaměstnání pana Farkaše EBA, v EBA a je tam eh, do toho zahrnuto i určité období před opuštěním svého místa. Mezi tato opatření patří například ukončení jakýchkoliv aktivit, které se týkají přípravy regulačních nebo dozorčích politik EBA externí zastupování EBA, přístup k různým informacím, které se týkají externích e, kontaktů a zároveň účetního oddělení. Dále jsou tam i tři měsíce takového přechodného období, kde on přestane být výkonným ředitelem na základě Eh, finančního nařízení i služebního řádu. To znamená, že už nebude ani přítomen eh, v tomto orgánu, pokud nedojde k nějakému eh, nějaké oficiální žádosti tohoto orgánu a bude mít zákaz vstupu na půdu tohoto orgánu. Dozorčí rada se rozhodla, že pan Farkáš se nesmí zapojit do žádné lobbyingové aktivity nebo profesionálním kontaktům se zaměstnanci EBA po dobu 24 měsíců, které budou následovat, nesmí přispívat k práci této asociace AFME v žádné oblasti, které se zabý, kterou se zabýval poslední tři roky své práce v rámci EBA a to po dobu 18 měsíců. Čili, jak vidíte, jsou zde omezení, která by mohla zamezit v tomto přechodném období jeho výpovědní lhůty eh, konfliktu zájmu i po jeho zaměstnání v EBA. A úřad EBA musí samozřejmě zajistit implementaci těchto omezení a restrikcí. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní to bude za socialisty a demokraty pan Fernandéš. Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Během posledních let jsme viděli, že ta léta byla obtížná, zejména s ohledem na důvěru v evropské instituce. Mnoho průzkum veřejného smýšlení to jasně ukazuje. Evropští občané mají méně důvěry v evropské instituce než v minulosti. A tato omezená důvěra je využívána nacionalisty a populisty. Nejenom proto, aby podkopávali evropský projekt, ale také proto, aby podkopávali základní zásady liberální demokracie. A když jsem se dozvěděl, že výkonný ředitel orgánu EBA, Evropského bankovního dohledu, se má stát ředitelem nejdůležitější lobbystické organizace v této oblasti, no tak mě i hned bylo jasné, že eh, si občané budou myslet, že evropské instituce nejsou nezávislé a že se budou domnívat, že evropští úředníci či politici neslouží cíly, které by mu by oficiálně sloužit měly. Nyní je na čase, abychom se tedy zamysleli nad kontrolními mechanismy, které máme k dispozici. Komise musí hájit systém, ve kterém dosavadní členové které, kteří například spolupracují s lidmi, kteří odcházejí z institucí, Ty asi možná by měly tedy sledovat, zda dochází ke středu zájmu či ne, ale možná by bylo lepší nalézt ještě nějaké lepší řešení. Možná nějaké nové nařízení či nějakou nezávislou evropskou instituci, která případ od případu bude hodnotit, jak tedy eh, přistupovat k takovéto obdobné situaci, že ta osoba odchází ze služby Unie, eh, nechá se zaměstnat jinde, například u lobbystů. Tady je eh, potřeba, aby pro hodnocení situace se použila nezávislá kritéria. Není to ovšem jednoduché, proto musíme asi se zamyslet nad reformou takovýchto kritérií. Děkuji. A nyní za zelené na tři minuty pan Karem, prosím. Paní předsedkyně, jak to právě řekl kolega, ten střed zájmů, těch soukromých a veřejných, není možné, aby to takhle trvalo. Neustále se nám tady směšují různé typy činností, ti lidé přicházejí, odcházejí do funkcí a zaměstnání, jak se jim to hodí. Eh, ve Francii je to takový národní spor. Eh, Macron také pracoval v bance, pak se z něj stal ministr, pak se snižuje prezident. A oni nám říkají, že vše to je naprosto normální a že, se to, že to s ničím nesouvislí ani s těmi dárky, kteří potom dostávají ti nejbohatší lidé ve Francii. Takže Evropa ovšem nepokulhává za Francii, co se týče takovéhoto výhodného přecházení do soukromého sektoru. Vzpomeňme pana Baroza, který přešel do banky Goldman Sachs. A nyní máme další strašlivý případ takovéhoto přecházení z veřejného do soukromého sektoru. Je to pan Farkas, čas, který měl vlastně bránit rizikům finanční krize a za několik měsíců se z něj stane generální ředitel největší lobistické asociace ve finančním sektoru. A samozřejmě, že se bude snažit maximálně využít svých předchozích zkušeností. Adam Farkas v únoru 2020 se stane generálním ředitelem Asociace preferenčních trhů v Evropě. Organizace AFME, to je největší lobistická skupina vůbec v celém finančním sektoru. E, jaké, co dělala e EBA? Nějaká bys, jaké, jaké prevenci udělala? Byste o to částečně, pane komisaři, zmiňovalo o jistých opatřeních, ale nebo bylo spíše lepší, hm, zavést nějaká lepší opatření, než to, že 18 eh, měsíců nemůže vykonávat práci, která je přímo propojena s prací, kterou vykonávala předtím. Ale kdo to bude kontrolovat? Kdo to bude ověřovat? A navíc, i když nebude dělat aktivní lobbying, tak má velice cené znalosti a dokumenty, které potom může využít ku soukromého prospěchu té skandální situace. A proto si myslím, že pravidla pro takovéto případy by měly být příznější, tak abychom chránili integritu našich institucí a posílili důvěru našich občanů. Neměli bychom vůbec dopouštět, aby tam vznikal nějaký prostor pro pochyby či střety zájmu. Měli bychom mít mnohem delší přechodné období právě pro případ možných střetů zájmu zájmů. A takovéto pravidlo by mělo platit stejným způsobem ve všech institucích Evropské unie, pro všechny úředníky Evropské unie, abychom se vyhnuli takovým případům, jako je případ pana Farkase. Také třeba vytvořit nezávislý evropský etický orgán, který by dohlížel nad dobrou aplikací takovýchto společných pravidel. Ale milí kolegové, už nyní můžeme něco udělat například v naší instituci, abychom eh, ji ochránili před nějakými skandálními praktikami. Já tady navrhoval, jak už to udělá parlament pro lopisti v případě Monsanta, abychom zakázali panu Farkasovi přístup do Evropského parlamentu. To by byl silný signál, kde bychom jasně chtěli, že chceme bojovat proti střetu zájmu, že nechceme, aby se tady vytvářely nějaké ústupky a aby přecházeli vysoký evropští úředníci do takovýchto důležitých soukromých postů. Děkuji. Děkuji, pan Ruiz Eh, Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem nesmírně rád, že tuto rozpravu dneska v našem parlamentu vedeme. Asi to není úplně nejlepší den a nejlepší načasování. Mnoho našich kolegů již bohužel muselo po hlasování odjet, ale i přesto jsem nesmírně rád, že zde máme i naše občany, kteří mohou sledovat tuto rozpravu a rád bych je tímto způsobem pozdravil. Je to rozprava, která je nesmírně důležitá pro nás, pro všechny. Mí kolegové, pan Tang a Fernandez z naší politické skupiny přišli s touto otázkou k ústnímu zodpovězení. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří se tím zabývali, protože skutečně jde o konflikt zájmu. My víme, že pan pane Mimico, že žena eh, Cezarová by nejenom eh, měla vypadat, že je cnostná, ale měla by být cnostná. Čili je jasné, že tyto podmínky, takové tyto zvýhodněné podmínky, které vidíme u pana Farkaše, to je nepřípustné, protože i když jsme slyšeli, že tam budou určitá omezení, nebude schopen vykonávat určité úkony, tak to nestačí. Kolegové již se o tom zmínili, toto jsou aktivity, které nebudeme schopni ověřit. Nikdo z nás nebude schopen samozřejmě nějakým konkrétním způsobem ověřit jeho aktivity, budoucí aktivity, budoucí kontakty a tak dále. Já vím, že komise požádala radu orgánu EBA o striktnější aplikace pravidel. Ovšem to nestačí. Nejenom, že ta pravidla by měla být striktnější, jejich implementace a vymáhání musí být eh, přísnější. Musíme zde mít povinné přechodné období, které by představovalo minimálně 12 měsíců. Děkujeme a nyní má slovo opět pan Tank. Děkuji, paní předsedající, a děkuji komise za zodpovězení dotazu. Já se obávám, že jste se vyslechli kolegy, kteří nejsou dostatečně přesvědčiví, protože vy jste uvedl, že jsou zde podmínky, které se týkají přesunu pana Farkaše. Já jsem si je přečetla, mám pocit, že jsou neodpovídající. Už jsem uvedl možnost zákazu činnosti, zákazu eh, profesionálního kontaktu s EBA. Skutečně nebude jednat se svojí vlastní organizací jako kontaktní organizací a krom těch soukromých kontaktů jsou zde problematické odborné kontakty. Navíc EBA tvrdí, že pan Farkas nemůže se účastnit činností, které by byly v souvislosti s, s činnostmi, které vykonával tři roky. Mně to připadá úplně směšné. Já si nedovedu představit činnost v rámci uh, eh, AFME, která by nebyla nijak provázaná s činností MBA, e tak se ptám, eh, On tam bude pracovat v té eh, obrovské budově AFME, nebude se věnovat ničemu zásadním. A kdo bude vůbec sledovat, jestli to omezení ze strany EBE e je dodržováno? Eh, to je vlastně to, co říkal i pan Fernandez. Kdo zajistí, aby tato omezující opatření byla sledována? Navíc, pokud by měl možnost zůstat v EBA až do konce, tak eh, tento jeho zájem by na práci EBA by byl zvláštně, zla, zejména kompromitován. Byl by to jenom luxusní přesun z jedné organizace do druhé, což je naprosto nepřijatelné. A ještě jedna věc, která zde také zazněla, a mě to, pane komisaři, chybilo ve vašem vyjádření, co ta struktura otáčivých dveřích. Měli jsme zde přesun do Goldman Sachs, do UBS, Uber. Jsou to neodpovídající kroky, které činíte v okamžiku, kdy dojde k takovýmto přesunům. Začnete dodržovat své vlastní standardy a začnete bojovat proti tomu, aby vaše vlastní instituce ztrácela na důvěrhodnosti? Ano, nyní zde máme jednu žádost do části ke čty. Aj, pan Brajer má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Když vysocí bankovní eh, supervizoři Mm, jsou ještě v úřadu a vyjednávají s tou protistranou, tak samozřejmě dochází k pocitu, že tento člověk může být vlastně i koupen nějakým způsobem. A samozřejmě, že důvěra naší veřejnosti v tento sektor klesá a všichni jsme si vědomi, že je to propojeno i s tím bankovním dohledem a to, k čemu došlo v posledních několika týdnech, je prostě nedostatečující. My opravdu nevíme, kdy tato jednání byla zahájena. Nebylo to náhodou ještě v průběhu jeho výkonu jeho funkce, kdy měl mnoho možností ovlivňovat různé aktivity. Mohl byste nám k tomu něco říct, pane komisaři? Jsou zde legitimní zájmy aby zde bylo dostatečné přechodné období, které by zamezilo vůbec takovému dojmu, že by mohlo dojít ke konfliktu zájmu. Je to otázka důvěryhodnosti, ale pokud si myslíte, že služební řád evropských úředníků není dostatečný, dostatečný pro takové uh, o, o přechodné období, tak proč nenavrhnete reformu tohoto řádu? Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní dávám opět slovo panu komisaři. Pane komisaři Mimico, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, rád bych poděkoval za tuto důležitou rozpravu, za tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Komise se domnívá, že vysoké eh, etické standardy by měly být uplatňovány nejenom v rámci úřadu EBA, ale všech agentur tím, že bude mít určitě harmonizovaný právní rámec k dispozici komise. A možná bych mohl vystoupit i ve jménu nové Evropské komise, která bude ustavena, vezme v potaz jistě i tuto dnešní rozpravu, výsledky rozpravy z Evropského parlamentu, když bude připravovat a revidovat otázky následného zaměstnávání našich úředníků a etické implikace této aktivity, protože samozřejmě, že je to v rámci stávajícího právního rámce, ale záležitost a odpovědnost rady, výkonné rady orgánu EBA, protože dělá nezávislé rozhodnutí v tomto ohledu na základě svých stanov, svých vnitřních pravidel a řádu. A spadá to do odpovědnosti dozorčí rady EBA a samotného orgánu EBA, aby kontrolovala a uplatňovala tato svá omezení. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Tím jsme ukončili rozprávu k tomuto tématu. Zápis bude k dispozici na začátku dalšího plenárního zasedání, pokud nemáte žádná, žádné námitky, tak jednotlivá usnesení přijata naším plenárním zasedáním odešlu příslušným orgánu. Tím končím naše zasedání. Děkuji vám za pozornost.